Good afternoon, ladies and gentlemen. Krásné odpoledne, dámy a pánové. Eh, mám omluvit pana Elmara Broka a několika místo předsedu, kteří nejs, nemohli se dostavit na dnešní zasedání, takže budete mít potěšení být konfrontováni jako s předsedou Senou s Charles Stanokem. Nejprve přijetí pořadu jednání. Máte k tomu něco, pardon, ano, schválení zápisu ze schůzí 8. září, 6. října a 10. a 11. října eh, můžeme považovat za schválené, nevidím žádné námitky z pléna, takže teď můžeme přejít k hlavní události dnešního odpoledne a to je veřejné slyšení na téma zahraniční politika Evropské unie v oblasti Sáhelu. Mě velmi těší, že vás mohu všechny přivítat u příležitosti tohoto slyšení které je velmi aktuální a zajímavé, které jsme uspořádali společně s výborem pro rozvoj tohoto parlamentu a budeme diskusit o tom, co by, diskutovat o tom, co by Evropská unie měla udělat eh, pro to, aby lépe čelila výzvám této oblasti, která také souvisí s bezpečnostní situací v Evropě. Já jsem byl posledním zpravodajem tohoto výboru právě k tomuto tématu v říjnu 2013 a rád se dozvím, co se od té doby změnilo kombinace nestability, eh, chudoby a potravinové krize udělaly ze Sáhelu velmi chudou oblast, eh, o kterou se musí Evropská unie obávat, eh, protože ubývá úrodná půda pro místní zemědělce, dochází k šíření zbraní, dodávek zbraní, pašování tabáku i e, pašeráctví, pašování lidí ze západní do východní Afriky, což je přes Saharu. A Skolabování eh, státu v Mali v roce 2012 eh, velmi jasně ukázalo na naléhavost akce pro to, aby se eh, zlepšila odolnost a houževnatost pro žití sahelského obyvatelstva. Víme, jak to vypadá v Mali, problematický sever, to ještě více zdůrazňuje roztříštěnost a křehkost této země. Kromě toho se obáváme o Libii, o roli ISISu, který tady posiluje a e, Teď vidíme, e, že Irák a Sýrie jsou stále více ohrožování, kde dochází k přemístování džihadistů a Sahel bude jednou z klíčových oblastí, o nichž oni si budou myslet, že budou moci rekrutovat e, nové teroristy. Evropská unie Eh, ve své strategii z roku 2011 v politice pro sahelskou obsahu se snažila soustředit se na otázky rozvoje bezpečnosti a eh, rozšířilo strategie pro pokrytí pěti zemí Mauracie, Čado, Burkiny, Fasy a dalších, proto aby se zintenzifikovala spolupráce eh, s G, se zeměmi G5. Evropská politice dne, eh, politika dnes, jak vypadá, máme tady pana velvyslance Angela Losádu, který je speciálním zástupcem Evropské unie pro oblast Sáhelu a pana Paula Meliho, eh, který je pracovníkem Chatham Houseu, eh, zabývající se programem pro Afriku, eh, který je veliký expert na celý region a eh, který sleduje všechny události tam a jejich dopad na stabilitu či nestabilitu. A velice se těšíme také na připomínky kolegů, eh, co oni považují za hlavní výzvy a že nezbytnost pro podporu bezpečnosti například v Mali, Nigeru a jak se má mezinárodní společenství zapojit do těchto aktivit. Ale nyní mi dovolte, abych představil našeho kolegu, pana Bontala Ventera. Venta? Eh, který je místo výboru pro rozvoj, eh, který dostane slovo a bude hovořit za Lindu McEwen, která se dnes nemohla dostavit, takže prosím pěkně máte slovo. Oh, thank, thank you, Chair. Uh... Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, dovolte, abych tady představil několik bodů ve jménu eh, Výboru pro rozvoj eh, v zastoupení naší předsedkyně. A samozřejmě eh, bych se chtěl připojit k přivítání našich hostů, pana Losády a pana Meliho. Jak už tady zaznělo, stabilita a rozvoj sahelské oblasti leží v zájmu celé Evropy. Jistě nemusí musím tady připomínat naše obavy týkající se šíření radikalismu a terorismu, a který eh, má silný dopad na takové země, jako je, na země, jako je Niger, Mali a Líbie. Eh, jsou tady vážné hrozby, které vyžadují společnou akci. Měli bychom se také zaobírat dlouhodobým centrálním problémům, které souvisejí se současnou stabilitou. Hospodářský a sociální rozvoj eh, který by měl přispívat k míru, eh, přispívá také k rozvoji a země sahelských oblastí náleží k nejchučím a nejzranitelnějším zemím ve světě. Sahelská oblast má 4 miliony lidí, kteří nemají jistotu v potravinách a přes 6 milionů potřebují pomoc v oblasti potravin v roce 2005, 11 a 12. Oblast Sahelu mm, eh, prožila čtyři krize eh, v potravinách. Za prvé, naše výzva spočívá v tom, že tato oblast je vystavena klimatickým změnám. A jejichž dopady jsou nepředvídatelná předpověď počasí, eh, sucho a je potřeba nově plánovat pěstování potravin, když si uvědomíme, že většina obyvatel se živí zemědělstvím. A za druhé, vztahy eh, o oblast roste, pardon, populace roste o 3% ročně. Když se podíváme na země od Eritreji na východě až k Senegalu na západě, tak zde pravděpodobně obyvatelstvo se zvýší na 350 milionů lidí ve srovnání eh, ke 150 milionům lidí dnes. Jak víme, země a vodní zdroje musí eh, to, tuto populaci e, uživit a dát jim vodu, ale není to možné s těmito zdroji. 70 obyvatelstva je mladší než 35 let. Mladí lidé Eh, eh, jsou často nezaměstnaní, nemají možnost vzdělání, což vede k exkluzi, protože nemají dostatek vzdělání, čili je tady nedostatek příležitostí. Což je nebezpečí, je, že radikální skupiny se snaží zaplnit toto vakuum a získávat tyto lidi. Někteří z nich se rozhodnou eh, k migraci ve většině případů do jiných afrických zemích a někteří samozřejmě do Afriky. Samozřejmě konflikty a politická nebezpečí bezpečnost v Mali, Libii a Nigeru eh, ještě zmnožují tyto problémy a vedou k přemístování velikých částí eh, populace do jiných oblastí, do jiných zemí. Eh, jsem si jist, že si vyslechneme více o roli Evropské unie v přednášce, která nás čeká, ale když si vezmeme některá fakta, přes 300 milionů bylo poskytno, aby se pomohlo 1,5 milionů lidí, kterých se dotýkal nedostatek potravin. A více než 43 dětí jsou podvyživené. Evropská unie iniciovala pomoc globální aliance, eh, která měla bojovat proti chronickým chorobám a podvýživě dětí. Eh, potom byly vytvořeny svěřenecké fondy pro Afriku, které měly eh, snižovat nestabilitu a měly přispívat k nižšímu přemístování obyvatel a měly podpořit bezpečnost a rozvoj. Eh, pro dlouhodobě jsme schválili programy v rámci Evropského rozvojového fondu. Ale musíme uznat, že tyto fondy budou nedostatečné ne, že by tady nebylo dost strategií pro Saharu. Eh, naopak, je jich příliš mnoho, ale co chybí, je, aby různé strategie se skloubily a staly se jednotnou strategií pro celou oblast, která by integrovala mezinárodní snahy se státními, regionálními a lokálními. Rád bych se zmížil, že, eh, zmínil o tom, že eh, naše práce pro Sahel musí být také koordinována s africkými zeměmi, včetně organizace ECOWAS a Africké unie a musí také zohlednit situace na severu Afriky. V tomto ohledu stojí za zmínku, že příští rok, v roce 2017, očekáváme schválení nového programu pro rozvoj, novou strategii pro Afriku a budeme diskutovat o tom, jakým způsobem vytvořit rámec po eh, dohodě eh, s Kotonu s AKT zeměmi po roce 2020. Než skončím, dovolte mi, abych ještě řekl, eh, že eh, náš výbor pro rozvoj plánuje dvě mise 2017, jednu do Senegalu, abychom lépe pochopili dynamiku v migraci a spolupráci v oblasti řízení migrace a druhá návštěva v únoru do Čadu, abychom analyzovali tu komplexní obtížnou situaci mezi křehkostí státu, chudobou, eh, ekologickými problémy a také problematika týkající se toho jezera v Čadu. Eh, doufám, že získáme lepší náhled do situace a předávám slovo panu předsedovi. Prosím. Já vám děkuji, pane Vente, za připomínky z toho hlediska rozvoje. A nyní bych rád předal slovo našemu váženému hostu, zvláštnímu vyslanci Evropské unie do oblasti Sahelu, panu Angelu Losádovi. Děkuji vám, pane předsedo, také děkuji panu Ventovi. Opravdu je mi velkou cti a velice mne těší, že tu mohu být. Je to již po druhé, kdy jsem um, na návštěvě v parlamentu, už jsem byl i v podvýboru pro obranu a je to taková naše uh, společný, je takový společný jazyk, takže budu hovořit francouzsky. Děkuji mnohokrát za vaše pozvání, jsem velice poctěn tím, že mohu dnes mezi mm, vámi. Když se hovoří o zahraniční politice v oblasti Sahel, jak už tady velice dobře a přesně zaznělo, je to 12 států, které se nacházejí, některé z nich eh, zhruba tři hodiny letu vzdálené od zemí Evropské unie. To znamená, že bezpečnost těchto zemí je naprosto rozhodně také naší bezpečnosti. To je jeden ze zásadních prvků, eh, kde musíme začít. Je to hranice naší hranice. Jsou země, které říkají, že to je eh, pokročená hranice Evropy. A s krizí, kterou dnes vidíme v Libii, jistě všichni budete velice dobře chápat, že když se podíváme na ten rychlý rozvoj situace v Libii, eh, to bude postupovat až do zemí Sáhelu. A tyto hranice musí být chráněny. Takže vracím se k tomu, že hovoříme o naší bezpečnosti, ale když hovoříme o Sáhelu, co se chápe pod Sahelem? Já se pokusím eh, to strukturovat ve třech bodů, bodech. Pardon. Definice Sahelu je důležitá sama o sobě, protože to není pouze akademický předmět. Podle definice, která existuje pro země Sahelu, se tím či oním způsobem pojednává s tou kterou zemí. Za druhé, konkrétně pojednám o tom, jaká je strategie a regionální akční plán, který jsme udělali. A třetí bod, který vám představím, je Jaká je budoucnost této strategie, jak fungovala, a bude to na základě dvou prvků, které jsou naprosto zásadní. A sice uvědomit si, že mírový proces Mali a regionalizace se zeměmi G5 a se veškerou novou politikou, která eh, se teď týká Evropské unie, kterou chceme rozvíjet. To jsou ty tři hlavní prvky, eh, o kterých vám dnes něco přednesu. První bod. Koncepce Sáhelu. Nejsou pochybnosti o tom, že sahelská krize je regionální krizí. To je naprosto jasné. Je totiž důležité, jaká je to oblast, jaký je to region, o němž, k němuž se budeme vztahovat. Já rozlišuji více či méně tři různé koncepce Sahelu. Ten první Tady bych zeměpisně, to bych řekl, že je zeměpisná koncepce druhá, institucionální a třetí geostrategická. Čili první koncepce. Koncepce eh, zeměpisná je snadná, je to zhruba 5600 eh, kilometrů. Eh, víte, že to je takové pásmo tedy více než 7 tisíc kilometrů dlouhé od Atlantiku až po Rudé moře s délkou zhruba tisíce kilometrů, která prochází zhruba 12 zeměmi, které mají obdobnou charakteristiku, jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska humanitárního a rovněž také co se týče zprávy věcí veřejných a také klimatických změn a rovněž z hlediska migrace a bezpečnosti. To je tedy zeměpisná koncepce. Ta druhá koncepce, která je možná zajímavější pro nás, to je institucionální koncepce, kterou bych, proč ji nazývám institucionální koncepcí? Hovoří o pěti státech G5, eh, které se více méně soustředí kolem řeky Nigeru, která byla původem vzniku velké civilizace Tambuktu, Gao a dalších. Je to Eh, série zemí, tři země, které jsou kolem této řeky, ale tyto tři řeky jsou spojeny s Čadem a Mauretánií eh, a chtěli vytvořit to, čemu se říká G5. To už tady zaznělo. G5 Eh, na základě rozhodností šéfů vlád z těchto zemí, kteří se rozhodli vytvořit mezi sebou politické vztahy eh, pro otázky rozvoje a bezpečnosti. Těchto pět zemí se chtělo sformovat tímto způsobem, sformovat tuto unii G5. 19. Eh, prosince 2014 ji sformovali a mají eh, stálý sekretariát, eh, který je v Mauretánii, v Močat, eh, s rotujícím předsednictvím a teď je v rukou Čadu a prezidentem Debim. Tento, tato koncepce je nesmírně důležitá, protože si myslím, že tady musíme speciálně pracovat. Třetí koncepce, třetí prvek Sahelu, strategický region odcházíme od toho konceptu G5 a budeme analyzovat krize. Samozřejmě, máme to především krizi Libie. Neexistovala by krize Sahelu, kdyby bylo nedošlo ke krizi v Libii. A více na jihu máme rovněž také krizi v Nigerii, Boko Haram, a to ještě více ovlivňuje celý proces. A to souvisí s geostrategickým elementem. A více než toto se uzavírá vlastně kruh. Jsou tady země, které mají přímý vliv na Sahel a eh, které z povahy jsou vlastně sahelské. Není možné říci, že Senegal není sahelský. Nemůžeme říci, že Alžírsko by neměla část Sahelu, že část Nigerie by neměla část Sahelu. Samozřejmě, že ano. Ale Pakliže budeme se soustředit hlavně na G5, toto je nesmírně důležité, protože představení Senegalu, Alžírsko a Nigerii a v jejich připojení ke G5 by naprosto změnila povahu těchto pěti států, které jsou stejné, co se týče mm, strukturálních slabin, které ještě vykazují. Ehm, tyto tři koncepce velice stručně Eh, jsou významné, ale pro nás je nejdůležitější ten druhý a třetí koncept, protože tady budeme jako Evropská unie soustředit naše přímé akce. To je ta druhá věc institucionální a ta třetí geostrategická. Tady musíme schvalovat určitá rozhodnutí, protože, jak už tady zaznělo, nic není možno udělat sahel, když nebudeme eh, brát v potaz situaci v Alžírsku a nebudeme spolupracovat s Africkou unii a dalšími organizacemi. Navíc eh, tady jsou dvě důležité, dva důležité regiony, které mají také vliv na Sahel, a to jsou země Magremu a rovněž eh, východní Afri- eh, pardon, západní Afrika. E, to, protože to hraje roli právě v, tě, v tom definování zemí původu, transitních zemí a cílových zemí. Ty tři koncepce eh, s nimi eh, musíme jednat v okamžiku, kdy se snažíme vypracovat konkrétní politiku pro země Sáhelu. Eh, druhý bod, o kterém chci hovořit, je strategie pro Sáhel, čili evropská strategie a také akční regionální plán. Když hovoříme o strategii, třeba uznat, že Evropská unie byla, jako, byla prvním společenstvím, které schválilo strategii pro Sahel. Mm, eh, eh, byly tady i jiné strategie. Já si myslím, že to není špatné. Čím víc strategií, tím lépe. Ale to, co je nejdůležitější a my jsme byli skutečně eh, pionýři v tomto, je důležité, abychom tyto strategii koordinovali. Já bych na to skutečně nehleděl jako na negativní vliv, když je tady těch strategií víc. Spíše to označím jako pozitivní prvek, ale je třeba koordinace. Tyto strategie, Máme jich asi sedm pro Sahel, které se soustředí na dva pilíře. Bezpečnost a, jak už tady zaznělo, na rozvoj. Nemá, nebude existovat bezpečnost bez rozvoje a nebude existovat rozvoj bez bezpečnosti. Toto všechno samozřejmě musí být založeno na zásadách a hodnotách, které má Evropská unie, to znamená zásada lidských práv, demokracie, um, um, a také respektování minorit. Ale bezpečnost a rozvoj jdou ruku v ruce a stále více bezpečnostní prvky eh, hrají větší a větší roli, protože je strašně obtížné dnes dospět k rozvoji v těchto zemích, eh, pakliže nebude zajištěna jejich bezpečnost. A když se odrazíme od této strategie, musíme říci, že Evropská unie podpořila čtyři čtyři druhy akcí, které byly schváleny v roce 2011, jak už jsem řekla. První linie akcí se soustředí na rozvoj, dobrou zprávu věcí veřejných a řešení konfliktů. A Právě po schválení e, této mm, e, akce jsme měli e, ty komplikace v Mali za účast Evropské unie nejenom co se týče dosažení dohody, která byla podepsána mimo jiné mým předchůdcem, ale také, když se potom následovalo po těch dohodách, když došlo k dalších prací a i mm, naše kancelář, včetně mě, se přímo účastnila následných prací, čili rozvoj, řešení konfliktů. A, a už tady zaznělo, co se týče rozvoje Evropská unie, je e, hlavním přispěvatelem e, pro regionální fondy. 3 e, miliony 500 milionů jsme plánovali od roku 2016 do roku 2020 jak pro národní, tak regionální plány v oblasti Druhá linie práce Evropské unie je, na diplo- je v diplomatické a politické cestě. A tady eh, právě je tak významná ta G5. Já jsem více než desetkrát eh, v posledních měsících navštívil všechny tyto země v Sahelu, abychom se dohodli na společné strategii těchto pěti států, aby všechny sdíleli stejnou strategii, které již byly oznámeny šéfy vlád, ale které musí být rozvíjeny. Funkce politiky těchto států, včetně vizibility Evropské unie tam, Eh, který je první dárce fondu, první přispěvatel do fondu, to je nejdůležitější. A odtud eh, se uvádí, eh, začíná, odtud se odrážíme k tomuto procesu regionalizace. A to musíme, v tom musíme pokračovat. Třetí bod, třetí prvek, to je bezpe- rozvíjení bezpečnosti a státu práva. Samozřejmě bezpečnostní prvky, a to už jsem řekl, a to je ta linie, která byla rozhodnuta během schvalování strategie. Evropská unie se účastní přímo díky naší misi, naší misi, kterou máme eh, v nigerském a v, a v Mali. A ETM pro vojenské akce, které jsou v Mali. E, je nesmírně důležité tady zdůraznit naši práci, e, kterou vykonává naše mise a která se účastní realizace bezpečnostního sektoru těchto pěti zemí Sáhelu. A ve všem tom čtvrtá akční linie Evropské unie která je také prioritární, to je boj proti násilí, radikalizaci a terorismu, eh, která byla přímo začleněna do akčního plánu. Tato strategie eh, v rámci krize, ke které došlo v Mali, umožnila Evropské unii účastnit se plně na všech pracích schvalování proc, mírového procesu v Mali a zároveň nám to pomohlo postoupit v práci naší mise, která mohla doprovázet tyto státy. Ale to je nedostačující, nebo bylo to nedostačující a v dubnu roku 2015 jsme schválili eh, regionální akční plán, eh, který se zakládá na čtyřech prioritách v určitém směru odráží ty čtyři linie Evropské unie, ale je to daleko přesnější, preciznější eh, a soustředí se to na reálnou situaci po migrační krizi a po bezpečnostní krizi, ke kterým došlo eh, v Sahaře a v Sáhelu. Vzpomínám si na jednu větu, o které se zmínil ministr Balzum, eh, ministr vnitra v Nigeru, který řekl, že proje pro ně Sahara byla něco jako mm, eh, ochranný deštník, ale teď řekli, ale teď Sahara je zdrojem všech našich konfliktů, protože ji nekontrolujeme. Je třeba je tady doprovázet a děláme to v těch čtyřech prioritách. První, jak už jsem řekl, to je boj proti radikalizaci. Co děláme v tomto ohledu? Eh, prvé eh, jsme vyplnili jsme takový dotazník zaslali všem delegacím Evropské unie, aby analyzovali v každé z pěti zemí radikalizaci a navrhovali, jak proti ní eh, bojovat. My podporujeme zemí G5 i v tom, že organizujeme různé semináře a z těch, vyva, eh, z těch vyvozujeme určité závěry, na základě kterých zpracováváme další strategii. Já si myslím, že i vy budete se mnou souhlasit, že otázka laicity, která je vlastně tabu, ale v Africe znamená více věcí. Laicita je možná ne účast, neza, nevněšování se státu do náboženských otázek, ale zároveň to je téma, které se týká islamistických skupin, ale to se musí debatovat na místě. Například kontrola či ne kontrola, žádná kontrola imámu, kontrola či ne kontrola financí, které jdou do mešit. Dále eh, se nám jedná o to mít kompletní seznam všech mešit a všech imámů, aby se vytvořil rejstřík, který neexistuje. Všechny tyto země G5 to teď chtějí udělat a my si myslíme, že je dobré, abychom je doprovázeli v tomto úsilí a eh, skutečně se snažíme i tímto směrem. Boj proti radikalizaci, to je tedy jedna z hlavních priorit této regionální, tohoto regionálního akčního plánu. A za druhé, to je samozřejmě úzce spojeno s tím prvním bodem, to je mládež. Otázka mládeže eh, je nejenom aktuálně, to otázka, která se stále vrací, jak už řekl pan Vatva, velice úzce souvisí s tím demografickým boomem, ke kterému dnes dochází v tomto regionu. Čelíme demografické explozi a Eh, tato exploze prostě je krátkodobá. Když se podíváme na prezidenta Ifufu, prezidenta Negeru, ten mi řekl nedávno, že jeho země, tam se zdvojnásobil počet obyvatel ve srov, během 30 let a dnes každých 18 let jeho obyvatelstvo, počet obyvatel se zdvojnásobuje, čili tady je třeba zavést opatření kontroly porodnosti, ne tedy kontrolou porodnosti, ale využívat možnosti, které v této oblasti existují za zohlednění kulturních a náboženských aspektů. Ale je to velký problém, kterému čelí tyto země a z našeho pohledu rovněž eh, vysoká představitelka Frederika Morgherini na poslední zasedání s ministry zahraničí těchto zemí G5 Eh, na, eh, hovořil o tom, že je třeba eh, organizovat schůzi mladých lidí. Já jsem se snažil už vlastně účastnit se těchto setkání, protože chceme vytvořit síť mladých lidí, jejich soukromé iniciativy, aby se vytvářela tato unie mezi těmi pěti státy. Union Mládež, to je nejdůležitější prvek a už existuje platforma Mládež G5 a e, to my velice bedlivě sledujeme. Jmenuje se to kolej e, akce pro mládež. Co se týče porodnosti, e, druhá priorita. Třetí priorita, to vám jistě neunikne po tom, co se stalo, a to je otázka migrace migrace a mobilita, která eh, je zahrnuta do regionálního akčního plánu migrace, a to víme všichni po zasedání v Lavaletě a po těch strašných událostech. Všichni jsme viděli ty obrázky v televizi, naprosto změnila situace v tomto sektoru. Čili čelíme hnutí ve velice významném okamžiku, kdy Evropská unie musí dostat své odpovědnosti bez pochyby a udělali jsme to tím, že jsme schválili fond milion pětset tisíc eur a milion sto tisíc eur, které již byly schváleny. Na, a to, ty, tady budou z toho financovány projekty, které chtějí zlepšit, nebo chtějí, pardon, tyto finance budou nasměrovány do příčin migrace. To je jeden z nejdůležitějších prvků a Evropská unie rovněž si bere jako ikonu například město Agadeš v Nigeru, využívala jednu ze svých misí jako Dobře, takže toto je třetí priorita. A čtvrtá priorita která samozřejmě s tím souvisí, to je otázka řízení a kontroly hranic. A to a především je přidaná hodnota G5. G5 nám umožňuje díky jednoty mezi těmito pěti zeměmi e, řídit otázku hranic e, protože organizace, kdyby eh, k tomu neexistovalo, byla by tady daleko horší ilegální migrace, kriminální bandy, které by tady operovaly, včetně toho problému migrace, která přichází přes tyto země. Čili musíme na tuto výzvu reagovat regionálně. To znamená, že i Evropská unie eh, spolupracuje proto, nejenom proto, se zeměmi G5. Jaké nástroje proto máme? Máme dva druhy nástrojů. Finanční nástroje a institucionální nástroje. Finanční nástroje, to je skutečnost, jak už jsem to řekl, to se týká zhruba 12 až 13 Sahelu a máme přímý eh, rozpočet, máme přímé položky z rozpočtu pro určité země. My všichni šéfové státu eh, pořád žádají přímou eh, podporu, ale, což je lépe kontrolovatelné, ale když se podíváme na závažnost krize, hm, tak je to hm, zásadní. Například v Nigeru mají problém rozvoje, který se jmenuje 3 m a hm, Nigeřani nám říkají, že je to nesmírně důležité a 30 fondů, které byly rezervovány pro tento program, se týkají otázky bezpečnosti a čelení hrozbě Boka Haramu, mm, eh, aby se zamezilo tomu negativnímu dopadu, který to může mít na rozvoj. A máme také, jak už jsem řekla, institucionální nástroje. Jaké to jsou? Už jsem se o nich zmínil. Jsou to naše mise. Mise v Eukapu Niger, ALT Mali, EUTM e Mali. Rada rad, radit a vzdělávat, to jsou akce Evropské unie, které provozují mise. Jednak pro zlepšení bezpečnostní situace, ale také pro pomoc řešení problémů, které se týkají eh, otázky bezpečnosti v jedné každé eh, země, protože jinak bez toho by nemohlo dojít k rozvoji. A potom SVČ, Eh, dělá své vlastní akce. Eh, jak už jsem řekl, více než 20krát jsme za 10 měsíc navštívili tyto země, abychom senzibilizovali také evropské státy o významu této otázky. Bezpečnost Sáhelu je skutečně bezpečnost Evropy. Když, jsme se, když jsem vám vysvětlil, jaké jsou naše strategie a náš akční plán, dovolte, abych se zmínil o posledním bodě, a to je, pane předsedo, dovolíte uvidíme, zda došlo k nějakému pokroku od té doby, co vy jste byl zpravodem pro tu zprávu. Zda, zda je tady pozitivní či negativní vývoj v této oblasti. Já se budu soustředit na dvě otázky. Eh, to je proces Mali a regionalizace v globálním ohledu. Eh, mírový proces Mali, možná, že mi řeknete, pokročíme tam. No, je jasné, já to říkám stále, my jsme nejedna, nepodařilo se nám jít tak rychle, jak jsme čekali, ale eh, přece jenom víc rychle, než jsme nakonec věřili, že to půjde. My se soustředíme na strategii, která říká, nepokročím v politických opatřeních, nebudu-li mít bezpečnost přímo na místě, ale to mi to hnutí Tuareg neumožní, ale Tuaregové zase říkají pravý opak. My z politického hledu nemůžeme pokročit a tudíž nemůžeme zajistit bezpečnost. Ale navzdory všemu, navzdory té enormní kritice, eh, která zaznívá proti mírovému procesu, přece jenom jsme došli k dvěma významným pokrokům. Dnes Evropská unie dosáhla toho, že už nikdo nehovoří o neintegritě teritoria Mali protože před několika lety se hovořilo o deklaraci nezávislou území. Dnes už o tom nikdo nehovoří, hovoří se o integr... No, už se nehovoří o neintegritě Mali. Veškerý tento vývoj a ta hnutí, ke kterým docházelo, nás přivedlo k tomu, že jsme přivedli zástupce těch států k jednomu stolu, abychom zahájili mírový proces a Evropská unie se účastní tohoto procesu e, tento výbor, který byl vytvořen a mediace, zprostředkovávání, kterého se účastníme a kde hrajeme poměrně přímou roli, E, má velký dopad, protože je nás více, ale především musíme jít tímto směrem a tak budeme také pokračovat. E, máte-li nějaký zájem o podrobnostech, e, tak vám samozřejmě na to velice rád odpovím, ale moc o tom neřeknu, protože nemáme tolik času. Abych řekl, naše akce se soustředí na to, že, při, eh, že příslušná deklarace OSN a Rady bezpečnosti nám dala mandát pomáhat a spolupracovat s Mali a pomoci jim pro restrukturalizaci jejich bezpečnostního sektoru, což děláme společně s naší misí přímo tam. Co se týče mírového procesu, toliko tedy. A teď druhá věc, kde došlo k velkému pokroku, je ta regionalizace. Tady jsme dosáhli nové etapy těch vztahů, které existují mezi Evropskou unii a G5. Eh, z etapy spolupráce jsme postoupili na operační úroveň, kde máme přímo v terénu osoby, které pracují eh, v tomto směru. Eh, jak už jsem řekl, vedeme dialog, eh, který je strukturován, který má svou, svůj cestovní plán, svou cestovní mapu a řekl jsem už, že tady zapotřeba koordinace. Tento posílený a strukturovaný dialog mezi Evropskou unii a G5 je velmi důležitý. Vysoká představitelka Federica Morgherini na sametu, na posledním sametu G5, který se konal v Džemaně eh, minulý rok v listopadu, kromě toho na ministerské úrovni došlo k setkání Federiky Morgerini a všemi ministry zahraničí G5. Já sám se přímo účastním všech ministerských platform bezpečnost, rozvoj, mládež a tak dále, které organizuje G5. A rovněž z druhé strany permanentní sekretář nebo tajemník G5 se účastní našich schůzí. Já minulý týden jsem ho představil eh, KOPSu, eh, kde také měl přednášku a také se účastnil zasedání o bezpečnosti, které se konalo v Berlíně. Jedním slovem, vedeme dobře strukturovaný a dobře zavedený dialog, ale proto potřebujeme cestovní mapu a my jsme schválili cestovní mapu. Cestovní mapu, která bilancuje to, čeho se dosáhlo a kde jsme toho dosáhli? A pravdou je, že bezpečnostní sektor v G5 je sektor, kde došlo k největšímu pokroku. O tom není pochyb. Evropská unie se přímo účastní financování, přímého financování expertů eh, orgánu pro bezpečnost a rozvoj, který byl vytvořen v G5. Účastníme se také akcí v Džameně, jak už jsem řekl, a přímo se účastníme veškerých jejich prací. A především díky fondům jsme schválili tři významné projekty pro bezpečnost. Opakuji, co už jsem řekl a je mi líto, že to znovu opakuji, ale si myslím, že je to důležité. Nedostatek moci. Eh, pardon, život politiky, život eh, státu nesmí být ohrožen. A proto programy jako například Parsek, eh, který je ve více zemích a který je financován z transfondu, by měl pomoci k zlepšení bezpečnostní situace ve středu Mali. Stejně tak jako projekt mezi vojsky francouzskými, italskými, španělskými a portugalskými a eh, umožňuje rychlé akce pro pomoc eh, bezpečnostní situace v celém regionu a to je rovněž financováno z příslušného fondu, jakož i další bezpečnostní akce kde je třeba reagovat kolem zemí G5. A třetí prvek, eh, co se týče té cestovní mapy, která, jak už jsem řekl, pokračuje a my na ní hledíme velmi pozitivně, je ta problematika koordinace. 16, dokonce 17 strategií pro Sahel existují. No, to je hodně. Není to špatné, ale přece jenom je to hodně. Ale je třeba se snažit, abychom dospěli k dohodě 29. listopadu dojde ke schůzce, která se nazývá Ministerská platforma pro strategii Sahelu. Bude to v Džamině, kde se budou účastnit OSN, ECOWAS, Africká unie a tak dále. A v tomto ohledu musíme vytvořit přímé vztahy s Africkou unii. A tady bez pochyby existuje určitý problém. Jak bych to řekl? Eh, abychom konstatovali realitu G5 a by došlo k akceptanci ze strany Africké unie. Ale tady dochází ke změnám, protože OSN uznali G5 a etabli, etablovali také svou kancelář eh, v Senegalu. Takže Africká unie, s tou musíme vytvořit pevný vztah. Stejně tak Eh, musíme tady eh, posílit proces Mali, ale také vztah se třemi dalšími aktéry, kde máme možnost eh, po, přispět k boji proti džihadistům. To jsou tady ty tři body, které jsem tady chtěl říct si možná, že jsem hovořil příliš dlouho a dovolte, abych dospěl k závěru, že Evropská unie je hlavním aktérem, ale potřebujeme mít vizibilitu, transparentnost, musíme být viditelní a proto tak už se spolupracujeme s G5 na základě našich hodnot. To je eh, a tato hodnota, tato naše zásada spočívá v tom, že my nemáme tam dělat ty věci. O budoucnosti musí rozhodovat ty státy samotné. My můžeme pouze doprovázet. A já bych tady rád ukončil eh, slavnou větou. Nepracujeme pro Afriku. Ne, my pracujeme s Afrikou. Děkuji vám, pane předsedo. Uh, Děkuji vám, pane velvyslanče, za velice komplexní prezentaci všech těch vzájemně propojených stránek, vzájemných eh, vztahu bezpečnosti, hrozby džihádu, nejrůznější CSTP, mise, na které se příliš nesoustředujeme v tuto chvíli, a pak to zda potřebujeme něco jako USA aby zasahl do toho rozsáhlého obrázku. No a pak e, ta vlastně nově vytvořená G5, což neexistovalo před třemi lety, když jsem byl v Maroku. Některé vlastně z těch hranic zemí leží na hranicích e, té Eh, vlastně Sahary, pouště, třeba tam z těch míst začít. Takže nyní bych předal slovo Paulu Melimu, který je eh, eh, novinářem, výzkumníkem, pracovníkem Chatham House afrického programu. Dobré odpoledne. Já bych chtěl zdůraznit, že Chatham House je institutem nezávislé politiky, to znamená, předám náhled za naši instituci. Není to tedy hledisko e, britské vlády. A to si ostatně ani my tady nemyslíme. Takže e, kontext výzev e, Sahelu pro evropskou politiku. Já se tedy pokusím doplnit to, k čemu již načrtl pan Losada ohledně Sahelu, takovou tu evropskou vizi a zejména to, jak tedy kde se nachází v té oblasti výzev eh, samotný region Sahelu. A pokud dovolíte, tak také několik takových praktických informací z terénu. Takže v první řadě několik takových obecných informací, které jsou zřejmé. Pan Venta a pan Losada už to zmínili. Rozvoj, stabilita a bezpečnost Saholu musí být zásadní prioritou pro e, region jako takový, ale musí to být také zásadní priorita pro EU, protože je to náš blízký e, soused. Je to samozřejmě jedna z těch nejchudších e, oblastí a proto e, poukazují na to nejrůznější ukazatele rozvoje v dnešní době, čelí dalším dodatečným výzvám, jako jsou klimatické změny, o rapidní nárůst populace, no a v současné době také terorismus džihádu. Problémy v regionu pak mají přímé dopady na Evropu, to je zřejmé. A je tam opravdu nedostatek nějakých schůdných hospodářských příležitostí pro tu narůstající populaci a to vede k navýšení migračních toků do Evropy. Já navštěvuji region často, často tam cestuji neformálně a často se mě ptají, jak dostat třeba výzum do Evropy. To je čas, neustále se opakující otázka. Samozřejmě, že ta odpověď je obtížná. A takže se můžeme snažit eh, připravit nějaké příležitosti jak si tlačit na ty lidi. Ovšem, když známe ten kontext, ve kterém žijí, tak chápeme vlastně jejich postupy, a jejich kroky a to, co je k tomu vede. To má samozřejmě dopady na následnou migraci. Díky tomu se Sahel dostal do středobodu pozornosti médií v posledních letech. Ale jsou tu ještě hlubší dopady, jako šíření Eh, radikálních skupin, obchodování s drogami. To samozřejmě ohrožuje schůdnost a bezpečnou existenci sahelských zemí, také zemí Magrebu. A je to ale celkově hrozba pro západní Afriku jako takovou. A v podstatě tady by Evropa měla investovat hodně úsilí, tak jako již činí posledních 20 eh, let. Je tu velký rozdíl od roku 1990, od poloviny 90. let jsme tam zaznamenali podstatný narůstající ekonomický růst a ty ukazatele pozitivních změn se rozrůstají. Jsou to, je to například ekonomická komunita z západu afrických zemí. V podstatě je to jenom jedna z jediná země, která není vůbec demokratická a ostatní eh, země mají, řekněme, příležitost, kde může populace ovlivnit eh, vládu prostřednictvím nezávislých médií nebo nějakých občanských združení. Tam došlo k opravdovému pokroku. Takže země Sahelu Eh, mohou značně ovlivňovat eh, vývoj Afriky jako takové. Dále vývoj Sahelu je také propojen s ekonomickým rozvojem, ovlivňuje tam také socioekonomické vztahy, třeba možnosti bydlení, které mají lidé na severu Nigérie, ve středu země. V podstatě jsou to stejní lidé, akorát se nacházejí na jiné straně hranice. Kdybyste vycestovali do Nigérie, tam v podstatě lidé hovoří místními dialekty více než francouzsky, mají takový pojem nějakého komunitního společného prostoru. Jsou tam etnické, kulturní hranice, které úplně nesedí s těmi koloniálními hranicemi. Také je to o fungování moderní ekonomiky. Já jsem byl s kolegou v jednom malém eh, městě na trhu v jeho západním Nigeru. Tam byl zrovna trh s dobytkem a obchodníci dobytka tam vlastně eh, takto pravidelně jedou z Lagosu do jižního Nigeru, tam nakoupí 30-40 kusů dobytka, zase cestují do Lagos, a tam je prodají a cestují opět zpět. Takže takto eh, vlastně jsou ty obchodní eh, cesty, zejména se tedy zakládá ta ekonomika hodně na chovu dobytka. To eh, může rozšiřovat ty obchodní možnosti. Zejména tedy jich Sahelu má větší příležitosti. I pan Venta to tady zmínil. Migrace je takový značný fenomén, protože lidé eh, tedy směřují z jihu směrem na pobřeží, kde očekávají lepší příležitosti. To znamená, i ty vztahy jsou tam hodně eh, provázané, intenzivní a nějaké intenzivní řešení by mělo být šito na míru zemím Sahelu. To by bylo nápomocné, kdyby existovala i nějaká schůdná strategie pro západní Afriku jako takovou. A není jenom takový tedy pohled na mapu, ta nám ukazuje, že a jaká je tedy ta zeměpisná realita. Když se podíváte od západu k východu, tak Sahel je tedy ten rozsáhlý pás, který se táhne po několik tisícové kilometrů. Když se podíváte od severu k jihu, tak eh, jsou tu tedy ty konstantní ekonomické vztahy mezi Mauritánií, Senegalem, mezi Mali, Gineou a pobřežím Slonoviny, eh, Burkinou Faso, Ganou, Niger zase z Nigerii. A to jsou takové funkční vztahy a jsou to také i ty trasy, cesty obchodu, prostřednictvím kterých se budují infrastruktury a, země Sahelu většinou také sdílí stejnou měnu CFE frank. To je tedy měna, která se užívá ve většině frankofonní části Afriky. Takže je tady taková i rozsáhlá společná měnová makrofinanční politika. A to vede k určitému kroku eh, k stabilitě i v průběhu nějakých regionálních krizí, tak je to taková, řekněme, kotva, takový základ pro tu makroekonomickou stabilitu. Tam eh, centrální banka v Dakaru je pro ten západní blok, jako je Mali, Nigerie, Burkina Faso, Ghana a blízké země patří. Ta struktura zachází samozřejmě i jenom za ten rozsah Sahelu. Pan vyslanec hodně hovořil o G5, ale je třeba brát v potaz také CILSS, tedy ten regionální orgán pro rozvoj a pro předvídání možných rizik sucha a dezertifikace. Ještě jsem chtěl připomenout, proč je vlastně Sahel z ekonomického hlediska tak zranitelný. Jednoduše je odpovědi říct, že to na jihu Sahary, je tam poušť, ale je tu taky zvláštní vzorec toho zemědělského rokety, reprodukční cykly. V podstatě je tam jenom jeden období eh, dešťů od toho června do září a v průběhu tohoto období je třeba vyprodukovat hlavní plodiny, ze kterých teda většina lidí žije. Eh, většinou se jedná určité obilniny, které pak tedy slouží jako taková záhladní strava, vždycky nějaká obilnina s nějakou omáčkou, a jednou za týden třeba nějaké maso nebo rybu, prostě obilniny jsou základní. A je to také období, tedy to jedno období deště, kdy tedy eh, rostou eh, ty eh, bambucké ořechy, Eh, bavlna, prostě plodiny, eh, které pak mohou prodávat a mít z toho zisk. No a je to samozřejmě vhodné období pro pastviny, pro dobytek. Je to také období, kdy nejrůznější studny nádrže a ty vlastně příležitostné řeky jsou plné vody a umožňují tedy um, pěstování plodit jako uh, ty manga, ty bambucké ořechy, tedy zase další zdroj uh, příjmu. Je to ovšem takové malé okénko možností, protože i to je někdy eh, ohroženo, eh, nedochází k němu pravidelně, někdy třeba za dva až tři roky je třeba tedy předvídat, kdy právě nepřijde to období dešťů. To znamená každé ty dva či tři roky ale nejsou to, za to eh, nenesou vinu jenom klimatické změny, jsou tu i různé krize eh, z důvodu bezpečnosti, třeba v Mali. Po eh, krizi došlo k vlnám uprchlíků a to zase narušilo tu zemědělskou produkci, pěstování zemědělských plodin. V roce 2012 bylo to právě uprostřed té hlavní sezóny, kdy tam útočily teroristické skupiny, to znamená, a nepracovalo se v zemědělství, obyvatelé se přesouvali a to vedlo k nedostatku potravin. Ale jsou tu i silné stránky a myslím, že bychom neměli tuto skutečnost podceňovat. Zaznamená vás to zejména v oblasti venkovského rozvoje. Od 70. 80. let kdy oblast postihla rozsáhlá sucha země Sahelu na základě tady těch událostí, které měly opravdu obrovský dopad, eh, jeden z největších v historii těchto zemích. Já jsem v březnu hovořil s někým z Burkina Faso a ten eh, hovořil, že eh, cestoval směrem k malýským hranicím a ty by vlastně okolí bylo poseto jenom mrtvolami dobytka v tom období 70. a 80. let. Takovéto krize jsou velice závažné, vedou k destabilizaci, ale eh, někdy právě z toho hlediska rozvoje pak můžeme začít vlastně vycházet ze silného základu. Od té doby totiž ty země a regiony vybudovaly opravdu podrobný systém monitoringu potravinové bezpečnosti, podpory pro zdraví dobytka a co se týče té eh, provinční úrovně, můžete se nacházet v nějakém malém městě a budete tam mít dostupné nějaké zemědělské statistiky, ne z eh, Světové banky, z nevládní organizace, ale od opravdu vyškolených státních eh, zaměstnanců, kteří prostě sčítají dobytek nebo zaznamenávají hladinu vod, úroveň produkce plodin, pravidelně se setkávají, k těm setkáním dochází na místní úrovni co dva týdny, pak měsíčně na nějaké regionální úrovni a několikrát do roka na národní úrovni. A ty údaje jsou vždy zpracovány, zhodnoceny. Původně to rozvíjeli jako takový nástroj, který by měl být vhodnou zbraní vůči katastrofám. Protože když nevíte, k čemu dochází, tak lidé budou umírat, zvířata budou umírat. Takže v první řadě bylo klíčové dát dohromady informaci. No a z tohoto základu se vlastně vyvíjela ta schopnost odolnosti a podpory rozvoje. Již mají k dispozici obrovské množství informací, napomáhají jim technologie, smartfony, notebooky, počítače a podobně. Takže postupně ty země mají větší a větší sílu, mohou analyzovat ty informace, zpracovávat eh, možnosti krizi, hrozeb a podobně. Samozřejmě vyžaduje si to celý ten podpůrný proces, to proškolování, ale krok za krůčkem se, to, se tam něco mění. Já jsem eh, navštívil jeden úřad eh, v Nigeru, vlastně podporné oddělení z Eurosovaku a tam po nějaké cestě 15 tisíc kilometrů dokázali v, takové roz, v takovém rozsahu dát dohromady informace o tom venkovském rozvoji. To znamená, že i oblast venkovského rozvoje se posiluje. Ale i když k tomu dochází, tak eh, na určité straně rozvoje, tak zároveň ale jsou tu obrovské sociální změny a tady eh, tím eh, hlavním bodem jsou pak samozřejmě je nárůst populace. Například v Burkina Faso narůstá populace ročně o 2,9%, o 3% v Mali a o 4% v Nigeru. A pan vyslanec o tom hovořil. Co 18 let se tam zdvojnásobuje um, celá populace dané země. A v některých městech populace narůstá ještě mnohem rychleji. A to samozřejmě vytváří obrovský náklad na zdroje, jako je země, voda a celkovou schopnost zemí umožňovat vůbec nějaké prostředky pro živobytí. Ovšem jsou tu důvody pro to být pozitivní. Sociální ukazatelé se postupně ale neustále vylepšují. Délka života, eh, docházka do školy, ty vlastně cíle milénia z doby před 15-16 lety pro sahelské země to vypadalo jako utopie, ale nyní ty země směřují k jejich splnění. Například 34% dívek v Mali, dívek a žen v Mali ve věku 15 až 24 let eh, je eh, gramotných. Eh, v Burkina Faso 22 obyvatel nebo mladých je ve středním um, školství a v Nigeru 69% chlapců a 58% dívek chodí do základní školy. A to samozřejmě zase můžeme přičítat uh, rozvoji telekomu, i když víme, že infrastruktury i Eh, různé silnice byly dlouhou dobu úplně nechávány stranou, ale nyní se infrastruktury obrovsky zlepšují, například díky investici eh, z Číny. Eh, existuje propojení mezi severem Beninu do Burkina Faso přes železnici. A Sahel samozřejmě těží i z té blízkosti s západní Afrikou. To je zase velice eh, důležité, zejména třeba co se týče nějakých společných tarifů, eh, zjednodušování eh, hraničních přechodů a procesů na hranicích, ale stále jsou tu ještě obrovské výzvy v oblasti rozvoje. V Nigeru pouze 29 porodů má, v podstatě probíhá za přítomnosti zdravotníků. Na Mali pouze 11 žen ve věku 15 až 49 let používá antikoncepci a v Čadu je to dokonce pouze 3 žen. V Mauritánii na každých 100 tisíc živých porodů umírá 602 matek. A v Burkině Faso a v roce 2013 31,5 populace bylo vážně podvyživených v Nigeru. V roce 2014 14,8 trpělo podvýživou. V Mali samozřejmě, když budeme hovořit o možnostech definice chudoby, tak ale 53 venkovské populace v Mali žije eh, v ohrožení chudoby schudnost eh, toho sociálně-ekonomického modelu sahelských zemí je pod velkým tlakem. A je třeba opravdu si uvědomovat ty tradiční eh, sociální struktury, které nadále mohou ovlivnit ten pozitivní vývoj. Nyní tu máme obrovské, obrovskou hrozbu klimatických změn, environmentální eh, vlivy. Ehm, nyní Eh, tedy eh, v minulosti prostě nebyly takové dopady klimatických změn, jako jsou nyní. A pak jsou tu také vlivy destabilizace, násilí, kriminality, místní konflikty, jako například situace s Tuaregy, eh, což se řešilo jednání mírového procesu v Mali. To není nic nového, takové různé rebeli Tuaregu, ty tam existovaly po desítky let, také přeshraniční pašování. Tam už je přítomno hodně dlouhou dobu v regionu. Na, dále napětí mezi sociálními skupinami, etnické střety, spory o držení země. To znamená, jsou tu další střety třeba o pastviny a podobně. Uh, Ovšem nabývá to podstatnějších rozměrů více než kdy jindy. Terorismu ze strany džihádu motivovaný nějakou absolutistickou ideologií. To nevede k nějakému schůdně vyjednatelnému řešení, jak, jako by to mohl být nějaký konflikt mezi malými komunitami. Má to mnohem větší rozsah. Dále obrovský problém pašování droh, obchodování s lidmi, což vede a zase k obrovské destabilizaci. Jsou to pašeráci cigaret, potravin, drog. A je to další taková cesta k nestabilitě. A, a zase další důvod, proč tak dlouho trvalo právě vůbec implementovat ten mírový proces v Mali, protože ono to není jenom o politice, ale o, o hodně velkých střetech zájmu. Dále kolaps Kadáfiho režimu v Libii, ten vedl k jaksi uvolnění obrovského množství moderní, moderní výzbr- zbraní. A, a jedním z těch návrhů pro nebo jedno z těch vysvětlení, těch povstání a, a nepokojů v regionu bylo to, že francouzské jedna, eh, jednotky v Bakánu a, a mezinárodní složky v Mali, v Nigérii měli vlastně eh, nějak ukončit ten příliv zbraní z Libie, aby vlastně si pak ty teroristické skupiny musely hledat zbraně jinde. A nedávný útok na uprchlický tábor na západě Nigérie, tam ti ozbrojenci přišli z hranic, od hranic Mali a zavraždili 22 členů ochranných složek. Oni eh, se ani nedotkli uprchlíku. Spálili um, nespalovali ani zdravotnické za, eh, zařízení, pouze eh, prostě zabíjali ty ochranné složky. To znamená, tyto teroristické skupiny a kriminální organizace eh, mají opravdu velký destabilizační dopad. A to ohrožuje tu schopnost sahelských států Eh, tak nějak přimět eh, mladé muže, aby měli normální zaměstnání, aby žili normálním životem, eh, životem pastevců, farmářů, když vidí, že takový paša, pašeráci mají džípy, v podstatě musí udělat jenom několik cestám a zpátky z Nigerie do z Nigeru do uh, Egyptu a pak si můžu to auto nechat a navíc ještě donesou, dostanou několik desítek tisíc dolarů. To je uh, vlastně výplata za několik let a to vede k opravdu velkým, velkým komplikacím. A zároveň uh, tady tyto země si přeji eh, žít na základě eh, jaksi ústavních pravidel, ale je to těžké v takovémto kontextu. Pan velvyslanec tady hovořil právě o té situace Nigeru eh, země, která je závislá na, tom, na té humanitární podpoře. Tady vlastně nigerská vláda a armáda Eh, tam má vlastně podporu, aby eh, mohla bojovat proti Boko Haramu, aby vlastně došlo k úplnému uzavření těchto komunit a to eh, vedlo také k útokům na uprchlické tábory v západní Nigérii a byly tam snahy v podstatě skoncovat s pašováním zbraní z Jižní Líbě do severního Mali v koordinaci s francouzskými vojsky. A pak je to také otázka, jak vyřešit ty migrantské toky z Agadeše. To je problém. Někdo žádá nigerskou armádu nebo je viní, že oni také pomáhají k tomu obchodování s lidmi, ale a oni zase říkají, to je dobře, že oni jsou tady, protože oni proti ním bojují. Kdyby tady vojsko nebylo, tak by prostě jednoduše odtáhli eh, ty lidi do pouště a tam by je ponechali bez prostředku. Takže eh, Mali, tedy tam to byl ten rozsáhlý, komplikovaný mírový proces, ale v regionu Mopty, které hodně, má hodně husté eh, osídlení, ve středu země, tak tam dochází k opravdu rozsáhlému násilí. A několika takových eh, vedou to džihadisté, využívají nejrůznější střety z důvodu držení pastvin a, a to opravdu stěžuje, komplikuje jakékoliv řešení cestou mírového procesu. Takže je to velká hrozba vůči stabilitě v Mali. Mm, někdo by mohl říct, do jaké míry je to ten jeden z těch nejvě- jedna z těch největších hrozeb. Možná ne největší, ale má velký dopad. Má velký dopad eh, zejména proto, že v podstatě postihuje tu eh, zemědělskou půdu. Sahelské země mají fungující systém, mají své úředníky, ale jsou pod velkým tlakem. To znamená, mnozí lidé, dokonce i eh, chudí lidé, se nakonec obracejí na soukromé vzdělávání. Já jsem byl včera v kontaktu s jedním člověkem v Mali, který pracuje jako číšník a on právě prodal svoji motorku, aby mohl svému synovi zaplatit soukromou školu, protože vůbec nedůvěřuje ve státní systém. A musel si tedy nějak vypomoci, protože má jen velice nízký přís, eh, vlastně eh, velice nízké zisky. Co tedy může udělat eh, Evropská unie, kromě těch možností eh, vyplývajících z boje proti klimatickým změnám a nejrůznějším ekonomickým ehm, druhům pomoci, na pomoci prostě, aby ty státy fungovaly, aby byly funkční, posílili tu veřejnou strukturu, podpořili tu eh, centrální strukturu, regionální strukturu, protože pokud tam ty struktury nebudou, tak eh, bude pokračovat nejistota a nebezpečí. Sahelské země jsou mezi těmi z nejchudšími, nicméně nahlížejí na Evropu jako na partnera, který tady hraje důležitou roli. A například eh, po dohodě s Kotonu nahlíželi na toto jako na opravdu kvalitní nástroj, který by pomohl vyřešit situaci. Například v Burkině Faso, v Mali, v Nigeru, tyto tři země, tam jsme v posledních pěti letech zaznamenali krize, které ohrožovaly demokracii a ve všech těchto krizích vlastně byl důležitým nástrojem ten dobrý vztah s Evropou. A úplně na závěr, abych se vrátil tedy k významu regionálních eh, iniciativ. Samotná Evropská unie je taková regionální struktura, je dobře vybavena pro to, aby mohla spolupracovat s G5 i s rozsáhlejšími strukturami, jako je ECOVAS a nebo CILSS. Já vám, Pole, děkuji za velice kvalitní prezentaci. Takže já tady začnu tu rozpravu, mám takové Eh, tři otázky. Ta první vyplývá již z mého úvodu, tedy je tu nějaké reálné riziko, že bude poražen Daesh v Sýrii, eh, v Iráku a přepraví se nějak a znovu zorganizují právě v tomto regionu a co může EU udělat, aby jim v tom zabránila třeba prostřednictvím hraničních kontrol. Myslím, že jste také zmínil klimatické změny. Uh, nebylo to nějak rozpracováno ve vašich prezentacích, ale z dlouhodobého hlediska, jaké to nese nebezpečí ekonomické nebo co se týče migračních toků. A dále Čína tu zazněla. Uh, do jaké míry tedy zejména nyní, eh, co se týče nějaké izolace vůči Americe kvůli postupům Trumpa, jak může vypadat ta spolupráce mezi Čínou a EU? Už víme o propojení Číny a Afriky, ale nyní tu může být tedy nové propojení vzhledem k budoucnosti, protože třeba se Amerika stáhne od možnosti CETY. A nyní tedy Spojené království, jak se nachází, jak se pozicinuje v této věci eh, řešení situace v Sahelu po Brexitu. Můžeme se do toho zapojovat, do tak eh, nákladných komplexních programu, protože já upřímně nevím, co tady můžeme eh, dělat. Myslím, že bychom se měli zapojit. Takže jenom několik takových podnětů pro rozpravu a nyní bych předal slovo kolegům a v první řadě španělský kolega za EPP, pan Milan Mon. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji mnohokrát panu velvyslanci Losádovi i panu Melimo. Já bych se chtěl omluvit za to, že jsem dorazil pozdě na tak významnou a kompletní přednášku, kterou nám přednesl pan Losáda, speciální vyslanec. Ale Hovořilo se hodně o mírovém procesu v Mali a o implementaci dohody s Arfelu. Já bych rád věděl, zda skutečně dochází k pokroku, byť malému, a jakou roli může hrát ta četná mezinárodní mediace, protože jsem-li eh, dobře informován, tak kromě Alžírska jsou tam OSN, Evropská unie, G5, čili celá řada, také Africká unie, abych jmenoval jinou, čili celá řada mezinárodních institucí, eh, které hrají tuto roli mezinárodní mediace i a také eh, sledování dohody z Alžíru. Jakým způsobem dosáhnout koordinace tak četných aktérů? Děkuji mnohokrát. Uh, from uh, the S&D from Germany. Uh, the floor is yours. We'll group, uh, we have three requests on the floor, so we'll group them together. Máme tři žádosti o slovo, takže se skupíme. Both of the speakers. Děkuji mnohokrát oběma řečníkům. Já eh, mluvím za skupinu SAD a jsem odpovědný za zpracování svěřeneckých fondů. Eh, vy jste eh, zmínil význam toho, této možnosti financování z fondu jako jedno z nástroje pro bezpečnost. Eh, já bych se rád zeptal na dvě záležitosti. Za prvé, s komisí teď velmi tvrdě vyjednáváme o bezpečnostních nástrojích, eh, které by měly být začleněny do oblasti rozvoje. Znáte tuto situaci? Víte o tom? A hovořili se o africkém Trastu, mohl byste nám říci, kolik fondů z Afriky bylo věnováno na oblast Sahelu pro eh, potírání příčin migrace na budování infrastruktur a tak dále. Já jsem měl stejný záměr, co se týče Číny. Jak jste se zmínil, Čína investuje celou řadu infrastrukturních projektů. Jak předvídáte situaci? Jakou politiku tam dělá Čína, bude dělat a jaký rozdíl vidíte v zahraniční politice Číny a Evropské unie? A poslední bod, co se týče klimatických změn, Eh, diskutuje se o tom v regionu, je to skutečně mm, tak významné pro tyto země. Když se podíváme na politiku klimatu a mm, různé akce. E, podívejme se na výsledky jednání v Paříži. E, máme-li investiční plán, bylo by to užitečné také v rámci bezpečnosti e, nechat tam plynou nějaké prostředky do energetické oblasti. Děkuji. A poslední žádost o slovo je pan Buchner eh, za zelené, prosím. Děkuji mnohokrát. Mám zcela jinou otázku. Hovoříme zde o regionu Sahelu, ale v žádné z těchto regionů není obsažen, eh, není obsažen obsah západní Sahary. Vím, geograficky k tomu nepatří, ale je to oblast, která je naprosto zanedbávána a kde ten, ten vlastně ten důležitý hospodářský ekonomický sektor, to odvětví je obsazeno Marokem, dochází tam k strašlivému porušování lidských práv a zbytek země, na ten se více či méně zapomíná. Nemohli bychom eh, tedy tuto oblast přiřadit eh, k nějakému regionu. Obsahově by to podle mě k Sahelu docela mm, jaksi se hodilo, ale jde mi pouze o to, abychom na tuto oblast nezapomínali. Já v mé zprávě jsem dělal zprávu západní Sahary, protože eh, to eh, zabralo 90% diskusí a nediskutovalo se tolik o Sahelu. Eh, takže o tom bych teď nediskutoval, co se týče otázky nezávislosti. To je záležitost, kterou bychom měli diskutovat mimo toto fórum dnes kdy se soustředíme na Sahel. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já eh, položím otázku přímo španělsky. Vy jste se zmínil o eh, paní Morgerini, ale jak kolega zmínil o sousedních zemích, teď začíná také problematika Jižního Sudánu. Údaje, které jsme dostali, samozřejmě stejně tak jako zástupci, jiní zástupci, výboru pro rozvoj, eh, eh, tam je krize v potravených, ale teď víme, že máme i těžkou situaci v Ugandě, kde došlo k velkému množství uprchlíků. A jak zmínil pan komisař Eutanides, možná že dojde k další humanitární krizi, která se bude týkat dalších milionů migrantů. Eh, nevím, zda nám nechá, nechybí nějaké informace, protože zdá se, že tato cesta sousedních zemí, netýká se to tady jenom Sahelu, ale i odtud utíkají lidi. A Uganda tady bude asi eh, eh, zažívat velkou zátěž z přílivu uprchlíků. A druhá otázka, co se týče pokroku Evropské unie v souvislosti s vnějším akčním plánem, kde by měl být zahrnut také soukromý sektor pro malé a středně velké africké podniky, které by neměly vyřešit problematiku migrace, ale měly by řešit problematiku přímo v těchto zemích. My nemáme žádnou investiční banku, Eh, pro, Evro, pro tyto otázky, ale možná, že bychom ji mohli mít. Takže nevím, už tady žádný poslanec nechce chopit eh, slova. Pane velvyslanče, chtěl byste zareagovat na nějaké tyto otázky? Ano, mm, obtížné otázky, ale eh, příhodné. Nejprve, pane předsedo, Opravdová hrozba, jak jste řekl, je teroristická hrozba a problém, ke kterému dnes dochází v Sýrii a v Iráku a jaký dopad to může mít na ten vztah, o kterém můžeme uvažovat a které by mohly existovat, který by mohl existovat eh, od Evropy do Libie až do oblasti Nigerie, kde je Boko Haram. Já vím něco o Nigerii, protože jsem byl pět let velvyslancem a nigerský Boko Haram i když eh, jsou nějakým způsobem propojeni k ISIS, je to spíše interní problém. Udělají, udělali by všechno pro to, aby eh, ovládli tento region, ale je to skutečně původně nigerijská záležitost. Já nevidím eh, skutečný, skutečnou možnost, abychom měli tuto oso od Sýrie až do Nigérie protože tady existuje mnoho důvodů proti. Za prvé Nigérie jako taková, za druhé Máme tubu, tubu válku. Tubu je kmen na jihu líbě a na severu Čadu a také Nigeru, eh, kteří jsou proti ISISu. Ano, mezi nimi jsou džihadisté, ale ty jsou jako v konkurenci, nikdy by nedovolovali, aby k tomu, nedovolili, aby k tomu došlo, eh, protože by tady došlo k boji mezi těmito dvěma prvky. Ale pro mě otázkou bylo, než jsem byl jmenován zvláštním velvyslancem, byl jsem španělským velvyslancem nebo zmocněncem pro Líbii. To je otázka, kterou musíme samozřejmě vyřešit. To je zcela uh, rozhodující. Dokud nevyřešíme otázku Libie, nenajdeme vůbec žádné řešení pro Sahel, ani nevyřešíme migraci. Všichni lídři eh, ze Sahelu říkají, jak mohu vyjednávat o kontrole hranic, o potírání pašování, pakliže nemám partnera na druhé straně. A proto se domnívám, že, bude, že je tak obtížné dnes nalézat řešení, dokud ne, se nenalezne řešení v Libii. Ale co děláme je alespoň okolo těchto pěti států e, dospět k homogenitě vztahu mezi nimi, spolupracovat s nimi, abychom aspoň trošku přispěli k řešení toho problému klimatické změny. Pardon, k problematice Číny. E, o Číně víme, že jsou všude v Africe. Vy jste tady zmínil zajímavou věc. Zatím te teď s novou americkou politikou, i když nevíme přesně, jaká bude. Co se vlastně stane? E, víte, že e, američani měli své síly v Africe e, o Čí, hovořit o Číňanech, tam bude asi obtížné je nahradit, protože ale jejich idea rozvoje se doslyší od ideí rozvoje z Evropské unie. Oni jsou velice ekonomicky orientováni eh, v investicích, ale jsou významným partnerem a v mírovém procesu se účastní jako permanentní členové Rady bezpečnosti stále více na tomto mírovém procesu. Je to důležitý hráč Čína a musíme s nimi jednat bez pochyby. Co se týče Spojeného království, to bych radši přenechal svému kolegovi. Eh, to je určitě otázka na něj spíš. A otázka týkající se mírového procesu v Mali. Eh, chtěl bych poděkovat panu poslanci Mijanovi za jeho otázku. Domnívám se, že to je klíč k tomu, co se teď právě děje. Máme opravdový problém, opravdový problém v mírovém procesu. A domnívám se, že tento problém je to, co popsal pan poslanec. A abych vám Vlastně dospěli k jednotě mediace, toho zprostředkovávání. Tento mírový proces je strašně komplikovaný a liší se od všech ostatních procesů. Došlo k podepsání ze strany vlády a Mali platformy hnutí Tuaregů, kteří původně jsou pro vládu, i když teď už zas tak ne, později koordinace džihadistů Tuaregu. To jsou ty tři, kteří podepsali. A my zaručujeme dohodu, jak jsem řekl můj předchůdce, pan Mantung, podepsal tuto dohodu společně s ECOVASem, s Africkou unii a s Islámskou organizací a také společně s členy G5. Ne tedy G5 jako takové, ale s těmi pěti státy, které jsou součástí toho výboru, který byl stanoven eh, pro sledování dodržování té dohody. Eh, tedy problém, který vidím, já se účastním každý měsíc zasedání tohoto speciálního výboru v Mali, my se jednáme o tom, jakým způsobem dosáhnout této jednoty. Evropská unie zde hraje velkou roli. A poslední důkaz je, že na naši žádost na poslední schůzi jsme se sešli s bývalým premiérem, přímo s ním a hovořili jsme o jednom z klíčových témat ve veškerém mírovém procesu a sice instalace příslušných eh, organizací a institucí, jak víte, dojde 20. listopadu k lokálním volbám, ale už tady dochází eh, k různým třenicím. Lidi na severu zda chtějí ty volby nebo nechtějí. A tato hnutí se obrací na nás, abychom to zprostředkovávali také Alžířani na jedné straně. A berou nás jako rukojmí svých pozic a snaží se nás rozdělit. Čili já si myslím, že to nejdůležitější, co musí Evropská unie udělat v tom rozhodujícím procesu, je snažit se dosáhnout jednoty v tom zprostředkovávání. A to je zásada, kterou musíme na každý pád dodržet eh, s jinými zásady zásadami, které hrají roli v tomto procesu. Je tady globální přístup a vracíme se k té koncepci. Mírová dohoda má problém, protože byla vlastně vnucena námi, abych tak řekl. Není tady žádný plán B, čili ani různá hnutí, ani vláda to ještě neakceptovali, si to nevzali za své. A to je proces, na kterém musíme pracovat pod vedením především Alžírska, eh, kteří vedou tento výbor. A pak tady existuje také ten permanentní výbor, jak už jsem řekl, který se schází každý měsíc a jsou tady čtyři subvýroby, jeden pro bezpečnost, jeden pro rozvoj a další eh, eh, pro usměřování mezi těmi jednotlivými stranami. Každý z těchto čtyř pod výboru má předsednictví z jedné strany z Alži- na jedné straně z Alžírska, na druhé straně z zástupci EU. A nám se jedná o to, abychom skutečně podpořili dosažení jednoty v této mediaci, v tomto zprostředkovávání. Další otázka z Německa. Ten Trust Fund, čili ten fond vaše otázka je velice zajímavá, protože tento fond, když prostě půjdeme k původu tohoto fondu, ten byl vytvořen na začátku exkluzivně pro Sáhel a pro otázky rozvoje Sáhelu. A je třeba uznat, v tomto případě, že španělská vláda se svým ministrem Margajem eh, byli první, kteří podepsali tu dohodu. Ale co se stalo? Měli jsme tu strašnou migrační krizi, jak víte, měli jsme tyto příšerné eh, z mm, obrázky televize toho dítěte, které umřelo na pláži, obraz, který byl strašlivý pro celý svět. A, tento, a k tomuto fondu také se konala, o tomto fondu také jednala eh, schůzka v Lavaletě a eh, evropští lídři se snažili domluvit na tom eh, spolu s africkými, jakým způsobem postupovat dál. A v tomto procesu tento fond Fidusy byl použit na potírání příčin migrace to znamená, že se pohnul od toho původního určení specificky pro země Sahelu do potírání, do boje proti, nebo do řešení příčin migrace. Máme tady tedy dvě okna, chcete-li, Sahel a migraci. A vlastně třetí okno, a to je eh, Severní Afrika. Toto okno ještě otevřené nebylo. Tento fond funguje který, opakuji, původně byl určen na financování akčního regionálního plánu, ale v určitém ohledu se změnil proto, aby čelil migračním problémům. A teď, kdy migrace je velice spojena s otázkou bezpečnosti, jak už jsem řekl, s okupováním území protože když dojde k okupaci, dochází k terorismu, dochází k pašeráctví a k převaděčství, k pašování lidí, tedy k obchodování s tím. A to je otázka zvýšeného nebezpečí. Například na severu Mali to bylo dřív, ale teď se to pohybuje až na jih této země a to ohrožuje celý region, protože bezpečnost Mali a pí, pardon, mír v Mali znamená mír pro celý Sáhel čili bezpečnostní projekty, ale vždy v přímém či nepřímém spojení s otázkou migrace. Vy jste se mě ptal na kvantitu. 36 projektů už bylo schváleno. 100. Asi jsme utratili 60% tohoto fondu na tyto projekty. Koncem listopadu budeme mít nový operační výbor pro tento výbor, kde možná dojde ke schvalování programů, které budou více orientovány na rozvoj a na migraci. Ale otázka bezpečnosti zůstává nespírně důležitá právě v souvislosti s G5, protože G5 má permanentní sekretariát a e, to je také financováno z tohoto fondu. No a Čína, na to už jsem odpověděl, co se týče klimatických změn, to tedy to nebudu o tom hovořit, to nechou, přenechám mému drahému kolegovi. Třetí bod, týkající se západní Sahary, pan předseda, myslím, odpověděl velice dobře. Ale já v mém mandátu mám důležitou otázku a to je vztah mezi Evropou, Magrebem a Sahelem. A v tomto ohledu 5-5 jako G5, pět zemí Magrebu a Evropa. A to je otázka, která je nesmírně významná a kterou sleduji. Organizuji semináří a také přímé kontakty jak na ministerské úrovni, prostě na nejvyšší možné úrovni týkající se otázky, jakým způsobem strukturovat tento tak obtížný dialog na základě tomu, že Alžírsko a Maroko jsou stále proti sobě. Je to strašně choulostivý problém, snažíme se krok po kručku postupovat a snažit se vytvářet tento vztah, ale především to není můj mandát. Hlavně nemůžeme se dotýkat problému západní Sahary, eh, protože když to budeme dělat, tak se nikdy nevami, nevymaníme z těch diskusí. A pak tady zazněla otázka na Jižní Sudán. Vy jste, to je mimo můj mandát, ale vy jste hovořil o otázce uprchlíků a to mi umožňuje, ne, protože jste <laughs> se ptal ve španělštině, tak také odpovím ve španělštině a to mi umožňuje hovořit o tématu, o kterém se nehovoří dostatečně. A i když to mírně zaznělo, nacházíme se vůči závažné migrační humanitární krizi v zálivu e, nebo e, tedy v oblasti Čadského jezera. A zaznělo tu také Niger, který zažívá tři krize e, z Libie, Boko Haram a hraniční, pak je tu Čad, který čelí krizi střední Afriky, sudánské krizi a zejména se dostal do středu krize s Boko Haranem. A to, co tady vytvořil Boko Haran v té zóně, to by mohlo vést k humanitární krizi, kterou budeme v brzké době muset řešit. Z obchodního hlediska tam byla podstatná obchodní výměna dobytka mezi Čadem a Nigerie. Já to znám, protože jsem tam byl. Uh, to eh, vlastně zajišťovalo živobytí tisícovkám lidí a to bylo z ničeho nic přerušeno, prostě eh, žádná z obou zón neobdržela potravu a navíc politická krize a ten strach, který tam šířil Boko Haram brutálnosti svých eh, kroků, to vedlo k velké nejistotě v celém regionu. A Čad, což je taková válečnická země svým charakterem, tak je nyní podroben obrovskému nátlaku. Ano, je tam nadnárodní složka, já jsem tam byl několikrát. Je to pět zemí, které si přejí hrát významnou roli v té zóně, obhajovat sebe sami za pomoci Evropské unie. Unie poskytla nějakých 50 milionů eur za účelem stability, takže se nacházíme vůči závažnému humanitárnímu problému, který na nás brzy může takto spadnout. A myslím, že to přímo postihuje Sahel. Co se týče Sudánu, to říkám, není přímo moje zóna, je proto zvláštní zástupce jiný, ale je tu propojení mezi Čadem, protože Čad je oslaben, má předsednictví Africké unie, zastává také předsednictví G5, také předsednictví iniciativ pro strategie Sahelu a kromě toho je to eh, sídlo Barkánu také té eh, nadnárodní složky, eh, tato má sídlo a navíc je to země původu šefa Minusmy Anediv, který je tedy eh, zástupce generálního tajemníka pro eh, veškerou minusmu a já s ním mám velice úzké vztahy. Takže já bych řekl, že Čad to je válečnická země, bude se obhajovat, ale je to klíčová země. Navíc je to země, které se až příliš líbí bojovat, ale také země, která hodně tvr, eh, trpěla v minus mě, zaznamenala nejvíce ztrát, je ekonomicky opravdu eh, velice citlivá a může tady odsud hrozit závažná, závažná krize. A myslím si, pane předsedo, že tímto jsem pokryl veškeré vaše dotazy. Ano, pane velvyslanče, máte opravdu hloubkovou znalost tak komplexní oblasti a proto si eh, říkám, zda potřebujeme něco jako US R eh, na řízení celé tady této složité složitého regionu. A nyní eh, kolega, co řeknete třeba na tu otázku Brexitu, ale v první řadě klimatické změny. Eh, kde jsou klimatické změny tak odlišné, než tomu bylo v minulosti. Je to díky složitosti systému. Já jsem říkal, že většinou co dva či tři roky bývá velké sucho. A někdy tam dokonce dochází zase naopak i k záplavám, a, ale už ne tak často spíše je to pouštní oblast, takže musí řešit, jsou zvyklí řešit něco takového, ale najednou eh, je to úplně jiný druh výzvy, eh, jako by se jejich zeměpisná charakteristika úplně měnila. Lidé byli zvyklí na pastviny, ale to je čím dál méně schůdné, protože pastviny se mění na pouště. A proto je tu tedy tlak na to vlastnictví pastvin, protože je to pouze sezónní záležitost, takže eh, farmáři vnímají tu potřebu přesouvat se neustále na jich a tady vzniká konflikt, protože oni se dostávají do oblasti, kde lidé jsou usazeni a tradičněji se věnují zemědělství a ty vztahy jsou mnohem křehčí. Já si pamatuju, před několika měsíci v jednom provinčním městě v Nigeru jsem hovořil s jedním eh, ředitelem pro chov dobytka. On říká, je tu problém. Každoročně zemědělci eh, vždy tedy měli to určité množství dobytka, a každoročně tedy, eh, tedy tam přicházeli ti úředníci a připravovali určité plány a každoročně se tady prokazovalo, kde jsou ještě určité možnosti pro farmaření a kde ne. A vznikají takové místní konflikty, které je sice možné vyřešit, ale je to opravdu tlak na základě klimatických změn, který vše tlačí na jich. A k tomu opravdu dochází. My víme, že k tomu dochází globálně, ale má to geografické dopady i regionálně. Například to Čadské jezero jsou tu důvody, argumenty k tomu, že opravdu vysychá. A praktický dopad tady toho je, že to destabilizuje, když jenom pomyslíte na ten tradiční ekonomický model Sahelu. Tradičně tu byly tedy otázky nárůstu populace, možné nestability. Nyní je tu terorismus, jsou tu klimatické změny, to se k tomu připojuje. A pak zase otázka zdrojů, tedy té země a rostlin, které se vlastně obnovuje za zem díky přispění kvalitního klimatu. Takže ještě nemají takový nějaký kvalitní regionální plán pro klimatické změny. Ten orgán CILSS, myslím, že se od něj bude vyžadovat opravdu opravdový plán pro region. A to může být opravdu závažná otázka, které by se měl věnovat pozornost, měla by být na pořadu dne, zejména v době, kdy tedy americká politika v těchto věcech bude taková nejistější, zatímco náhled Evropy je v tomto velice jasný a jednotný. Takže je to taková nová oblast, kde Evropská unie se asi bude muset otvírat k takovému techničtějšímu druhu partnerství a jednat s těmi zeměmi, jak se s tímto vypořádat. A k té otázce britské politiky. A myslím, že pan Tanok má pravdu. Ano, je asi eh, nemožné, aby britská vláda tady měla nějaký širokosáhlý bilaterální program pro Sahel. Eh, v velké většině případů se to mírně změnilo za poslední rok či dva, ale Británie většinou se eh, prováděla tuto práci přes Ministerstvo pro rozvoj, přes nevládní organizace z Londýna, Oxfam, Save the Children, které opravdu jsou dobře eh, etablovány v Sahelu. Ale je tu určité omezení na základě strategické kapacity, tedy vysílání pracovníků práce s místními komunitami, s těmi skupinami v terénu, ale nemají strategii. Nemůžou říci, E, že by měli nějakou rozvojovou politiku pro Sahel jako takový. Takže Spojené království, pokud tedy vystoupí z EU, tak bude muset vypracovat nějaké partnerské uspořádání, prostřednictví kterého bude formalizovat tu strukturu účasti na evropské politice vůči Sahelu pracovat v rámci těchto eh, nástrojů. Například to EUTM, jsou tam britští vojáci, velice často v těch operacích EUTM a tam hrají důležité školící role. Stejně tak budou schopni to dělat i poté, co Británie vystoupí z Unie jako kdyby byla i nadále členem, ale bude se muset vyřešit to institucionální vnímání, jak se to bude provádět. Možná pan zástupce by mě mohl opravit, ale třeba Norsko se do určité míry účastí eh, operací EUTM a určitě také v té evropské operaci ve středoafrické eh, republice, tam byly také vojska z Gruzie, které se účastnily. Takže přes celou tu škálu oblastí, ať je to výdaj na rozvoj nebo například podpora rozpočtu. Evropská unie samozřejmě podporuje, poskytuje velkou část rozpočtu stany. Samozřejmě Spojené království, nevím, zda by mohlo mít nějaký oddělený proces a bilaterálně jednat o rozpočtových dohodách. Tam třeba v sahelských zemích není žádné britské diplomatické zastoupení. Máme jedno malé velvyslanectví v Mali, v Burkině Faso není žádné zastoupení, stejně tak v Mauritánii, stejně tak v Nigeru a myslím si, že ani v Čadu, nebo možná malé zastoupení. Ano, eh, nacházejí se eh, na, eh, zároveň tedy v budově Evropské delegace a jsou tam, myslím, dvě osoby v Čadu. Ano, takže si myslím, že bychom museli tedy zapracovat na tom, jak ehm, Británie tedy ano, bude mít zájem o Sahel a o tuto africký region, ale uh, Vzhledem k tomu, že jsou to tradičně frankofonní země, tak tam i, i ty iniciativy eh, ze strany Británie byly spíše menšího rozsahu. A bude se muset rozpracovat nějaká, nějaké řízení pro spolupráci. A otázka politiky, to může být něco jiného, ale asi je nepravděpodobné, že to co bude EU provádět v Sahelu, by bylo něco sporného, jako třeba udržování míru, proškolování policejních složek nebo podpora pro vymícení chudoby. Určitě to nebudou věci, které budou nějak sporné nebo protichudné vůči britské politice. Ano, děkuji a omlouvám se, že jsem na to tak naléhalo, ale určitě to prostě vyvstane v nadcházejících měsících a v podstatě říkáte něco podobného, jak na to nahlížím já i na ty EUSP struktury a a celá ta škála v podstatě odpovídá, protože si tu nedovedu představit ty nějaké bilaterální dohody, nezbytné financování a tak, takže Sahel to by byla pro nás obrovská výzva e, i tak, jako taková, tady nemá cenu objevovat Ameriku a vypracovávat nové struktury. E, takže jsme si vyslechli zajímavé prezentace od našich hostů. Myslím, že proběhla plodná diskuze a je to hodně podobné od, s tou mojí zprávou před třemi roky, ač se situace tedy hodně rozvinula a někde i změnila. Už jsou tu i někde hodně detailní plány, nicméně ten region je i nadále velice zranitelný a myslím, že si bude vyžadovat uh, Eh, řešení velkých výzev v oblasti zahraniční politiky ve světle do budoucnosti. No a pak je to opravdu problém s, tím, mm, s těmi džihadisty, z té chalívské eh, dálnice, jak tomu říkají, proti průřezově přes celé tyto země. To je obrovský problém a to nemůžeme prostě ztrácet ze zřetele a myslím, že se na to soustředuje jak náš výbor, tak výbor pro rozvoj. Já vám, pánové, tedy velice děkuji za pozornost a budeme mít minutovou přestávku a předsednictví se ujme kolega Kukan. Děkuji vám. Good afternoon, ladies and gentlemen. Krásné odpoledne, dámy a pánové. Teď bychom se měli zaobírat bodem číslo 5, což je uzavření komplexní dohody o hospodářské obchodní spolupráce mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unii členskými strany na straně druhé. Eh, eh, bylo to schváleno radou a podepsáno na summitu 30. října 2016 mezi Kanadou a EU, poté co se překonala celá série dramatických eh, politických výzev. Na straně EU tato dohoda je velice moderní, legálně závazný nástroj. 1598 stran čítá a společně s, odděleným, s oddělenou dohodou o strategickém partnerství eh, bude intenzifikovat politické i hospodářské partnerství s Kanadou. Eh, důležité je plně implikovat tuto dohodu. A důležité je také, že bude zaveden nový stálý systém soudu pro investice se soudci jmenovanými evropskými a kanadskými orgány, ale k tomu dojde, až jednotlivé členské státy budou ratifikovat dohodu. V případě strategického partnerství, dohody o strategickém partnerství musíme čekat na žádost rady, v tom případě bude příslušným výborem AFET. Spravodajem pro toto téma je Charles Tanok a já mu dám slovo, aby nás uvedl do tohoto tématu. Děkuji mnohokrát. Eh, já jsem předsedal, teď jsem zase spravodajem a mám to tady představit během několika minut. No, je to zcela jasně velmi významná dohoda která málem uvrhla Evropskou unii do krize, co se týče práv pod národních regionálních parlamentů, zejména Valonie, aby eh, zvrhla tento dlouhý sedmiletý proces vyjednávání. Já jsem šťastný, že tato situace byla vyřešena. A teď se zdá, že námitky byly odstraněny a dohoda byla uzavřena mezi Valenským parlamentem a premiérem Belgie. Eh, je to velmi široce založená dohoda, jak už tady zaznělo, přes 1900 stran. V mé str- dovedete si představit, že my tedy po Brexitu eh, budeme muset vyjednávat celou řadu dohod o volném obchodu se všemi zeměmi, které se rozhodly účastnit se. Eh, byla to tedy velice dlouhá, komplikovaná vyjednávání, eh, včetně sladěvání různých soudních systémů, zejména ISDS v případě TTIPu, který může být takřka mrtvý, ne zcela mrtvý, eh, vzhledem ke změně americké administrativy, kterou musíme očekávat v lednu v USA. Naštěstí Kanada eh, dospěla k výsledku před tímto výsledkem. Zda tedy tady dojde k podpoře, to je velká otázka. Pan Trump řekl, že chce vyjednávat znovu Joaftě a to znamená, že teď čelíme velkým výzvám nejenom v obchodní politice, ale také v politice ochrany klimatu. Eh, poté, co tedy problém Valonie byl odstraněn, teď tedy doš, musí být tato dohoda ratifikovaná eh, vládami a národními parlamenty jednotlivých členských států. A eh, mm, odhaduji, že v příštím roce by mohla vstoupit do provy z ní provizorní implementace, než bude ratifikovaná všemi státy. Mm, a Jedná se také o, v této zprávě o to, abychom my jako AFED dali souhlas. Eh, Kanada je velice úzkým partnerem a pro Evropskou unii, co se týče úrovně jejich demokracie, jejich hospodářství a doufejme, že budeme obchodovat také v pokrokovějším způsobem. Byl jsem informován britským tiskem, že se počítá s tím, že v příštích dvou letech, než dojde k Brexitu, by, mohly být, by mohl být užitek 25% nárůstu obchodování s Kanadou. Takže to obohatí i mou zemi, která má jedinečné vztahy s Kanadou díky imperiální minulosti díky aktu britského parlamentu. Zdali po Brexitu budeme schopni pokračovat s těmito ustanoveními a s tímto způsobem, to uvidíme podle toho, eh, jak budou vypadat vyjednávání eh, Velké Británie. Ale si myslím, že celá Evropa bude mít velký užitek z této uzavřené dohody a pan premiér Trudeau a eh, všichni vyjednávači byli velice nešťastní, když viděli, že na poslední minutu eh, by to mohlo být v niveč, ale naštěstí tady tato situace byla zvrácená a já doufám, že tady k té mé zprávě dojde k nějakým pozměňovacím návrhům, ale deadline pro, pře- pro předkládání pozměňovacích návrhů je do zítřka do 12 hodin. Uvidíme, no, zda někdo chce Ehm, vznést nějaký pozměňovací návrh, ale dokáže si představit, že asi nebude moc námitek z hlavních politických skupin tohoto výboru. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám mnohokrát a jméno IPP e dávám slovo panu Moncovi. Děkuji jako stěnový zpravodaj za EPPN, pan Kovače nicméně měl potíže s letem a požádal mě, abych tady pohovořil jeho jménem, takže to přečtu eh, souhrnu tedy eh, to jeho sdělení. Pan Kovačev oznamuje, že naprosto podporuje stanovisko pana Tanoka, jak eh, co se týče toho stručného odůvodnění, tak také samotné doporučení pro souhlas eh, k CETě. Myslí si, že CETA je nejmodernější dohoda, které bylo vyjednáno na úrovni EU, že je to dohoda vyjednaná trpělivě v průběhu několika let a nyní se tedy jedná o rovnovážnou inkluzivní dohodu, kterou podporuje, takže, protože přinese velké výhody, dosažitelné výhody pro evropské podniky. V první řadě tedy odstraní celní sazby a, a, mnoha, a to v mnoha případech, pokud se tedy bude uplatňovat tato smlouva a po odstranění těchto celní cel dojde k úsporám nějakých 500 eh, tisíc eur ročně pak navýší teda vzájemnou výměnu, investice, výměnu zboží a služeb, což přinese velké výhody pro to, aby tedy investiční projekty se snadněji schvalovaly. Pan Kovačev také zdůrazňuje, že ve smlouvě CETA je obsažen dynamický proces pro uznávání profesních kvalifikací, tedy těch zahraničních, a to v některých odvětvích, a také zdůrazňuje, že Evropští odborníci a spolupracovníci evropských podniků budou moci pracovat na druhé straně Atlantiku snadnějším způsobem, což zase pomůže evropským podnikům řídit způsobení jejich podniků v Kanadě také umožní evropským podnikům poskytovat lepší služby, nejenom tedy na úrovni feder, federální, mám na mysli veřejné zakázky, ale také na úrovni provinci a místních komunit, což je důležité, protože veřejné zakázky jsou relevantní, týká se to dodávek jako plynu, elektřiny, vody, také městské dopravy, oblast železnic a to jsou velice důležité oblasti. Také e, vytvoří příležitosti pro potravinářský průmysl a zároveň se budou ochraňovat určité evropské charakteristiky a stejně tak e, dojde k ochraně e, práv inovačních postupu a budou se dodržovat sociálně environmentální normy. No a na závěr náš bulharský eh, kolega je spokojen s tím, že průběh těch jednání vedl k tomu, že se tu odstranila potřeba víz pro občany jeho země i pro Rumuny od 1. prosince 2017. Tedy z těchto důvodů pan Kovačev naprosto podporuje zprávu pana Tanoka a také ratifikaci a schválení smlouvy CETA. Děkuji. Já vám děkuji za váš projev a za SND pan López. Děkuji, pane předsedo. Já ho- hovořím za skupinu, ale chci také vysvětlit um, postoj Antonia Pančeryho, který je zodpovědný za toto téma. Uh, pracoval tedy eh, na tomto tématu, budu tedy hovořit jeho jménem a sdělím vám jeho stanovisko. On tedy bohužel se dnes nemohl dostavit. V první řadě pan Pančery eh, chtěl vyjádřit poděkování kolegu Tanokovi za vykonanou práci, nicméně zároveň také uznává, že je těžké, aby takový stínový zpravodaj, takový spolu zodpovědný k stanovisku tohoto druhu nemohl uh, mít pozměňovací návrhy pouze takové, že může vyjádřit pouze ano či ne. Pan Panceri dále říká, že by se možná měly změnit tato pravidla, rozhodně by se mělo vyhnout vypracování takových stanovisek, ve kterých není velký prostor pro e, návrhy na změny. Takže nebude se vyjadřovat k CETě, zatímco tu není dostatečná jistota ohledně té dohody, kterou odhlasuje parlament. Bude to tedy doplněno těmi eh, prohlášeními o interpretaci a protože to budou ještě nová právní stanoviska. Je třeba eh, si uvědomit, že to může být riziko, že by to mohla být opravdu eh, dohoda, která bude taková protichůdná. Nicméně eh, valonský parlament eh, po svém kroku, jak si situaci změnil, uvidíme, jak to bude eh, probíhat následně. Změnilo to v podstatě de facto tuto dohodu. To znamená, Belgie má nyní možnost se obrátit na soudní tribunál aby se vyjádřil tedy k situaci s touto smlouvou. Pan Pancery eh, si myslí, že by to mělo být tedy stanovisko s žádostí Evropského parlamentu o vytvoření usnesení, kde by se vyčkalo tedy na vyjádření soudního tribunálu. Děkuji. Thank you, Mr. Lopez. Já vám děkuji a za zelené pan Buchner. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Zdá se, že jsme všichni proto, abychom posílili eh, obchod s Kanadou a všichni si přejeme, aby byla odstraněna cla. Ovšem měli bychom se na problematiku podívat poněkud eh, detailněji. Eh, kompetence komise vyjednávat obchodní dohody a zejména schopnost, že kompetence EU jako takové uzavírat obchodní dohody, je zakotvena ve článku 207 smlouvy o fungování Evropské unie a tam se jedná výhradně o obchodní smlouvy, ale v této smlouvě dochází k zásahu do vnitřní struktury členských států a také do zásahu demokratické struktury členských států. Připomínám, že legislativa navzdory původní jiné formulaci je omezena. Zákony jsou omezeny podmínkou, že to nesmí, že tak nesmí vznikat žádné nepotřebné překážky obchodům a investicím a právě na tom slově nepotřebné či zbytečné vysí celá ta interpretace, která je v anglosaských zemích jiná než v kontinentální Evropě například. A tato interpretace nám může být úplně jedno. Důležité je, jak to budou vidět ty rozhodčí soudy, a to je jasné. A je to také zásah do judice členských států, neboť ti takzvané investiční e, soudy rozhodčí, nebo jak je pojmenuje, neuplatňují či ani minimální, nebo neplní ani minimální sta, standardy, které byly určeny organizacemi pro práva. A i z hlediska obchodu si myslím, že toto celé vlastně vůbec není nutné, neboť jak jsme viděli, tak například firma Bayer a BASF e, velmi značně přispěly Eh, nebo věnovali velké částky pro podporu kandidatury prezidenta Trumpa, který se jasně vyslovil proti takovýmto dohodám. Tedy tyto firmy takovéto dohody vůbec nepotřebují. Celkově musím říci, že posílení obchodu ano, ale zásahy do struktur členských států ne. A proto my budeme hlasovat proti této dohodě. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Máme tady DG, 3 zástupce generálního ředitele, pana Maura Petričoneho a dávám mu slovo. Thank you very much, Mr. Chairman. Já vám děkuji, pane předsedo. Velice mne těší, že mohu být ve vašem výboru, abych poskytl určitá objasnění. Nebudu hovořit ze široka, myslím si, že pan zpravodaj velice vhodně popsal dohodu takže nebudu zacházet do detailů. Pouze chci říci, že velice často se analýza zakládá na obecném hospodářském významu a to z relativních hledisek, tedy co se týče obou ekonomik. A to vede k takovému špatnému náhledu na tuto dohodu. Pokud se zaměříme na dopad otevření obchodu s Kanadou, jaký to bude mít na evropskou ekonomiku, 20krát větší, tak to si myslím, že z relativního hlediska může vypadat málo. Je třeba se zadívat na absolutní hodnoty, na a navyšující se obchodní investice a na to, že pokud společnosti budou obchodovat s Kanadou, odstraní se obchodní překážky, sníží se eh, sazby, tak to bude mnohem větší schopnost tedy eh, růst a zaměstnávat lidi. Co se procesu týče, tady nemám co dodat, pouze chci připomenout, že předběžné eh, žádosti, tak jak eh, je to již praxe od Lisabonské smlouvy, k tomu dojde, až když se k tomu parlament souhlasně vyjádří, i když ještě tedy rada neschválila zatím eh, tu předběžnou aplikaci, čeká se tedy na vyjádření souhlasu parlamentu. A ještě jedno objasnění, co se týče interpretace a různých prohlášení, která se objevila v souladu s touto zhodou v naprosto bezprecedentním počtu. Tedy, čemu může dojít eh, po té diskuzi eh, situaci s Valonskem, tedy, že dohoda se nezměnila, ale Určité revizní doložky obsaženy v dohodě budou spuštěny dříve a komise jasně poukázala na to směřování, kterým tento přeskum bude kráčet. Pevně věříme, že Kanada určitě bude chtít schválit tyto detaily, že bude souhlasit. To vyplynulo z těch posledních diskuzí s Kanadou za posledních několik měsíců. Takže komise i nadále bude rozvíjet zejména ten systém eh, investičního soudu. Bude to obsaženo v prohlášení komise a v podstatě je to směřování, které, eh, s kterým již samotná dohoda tak nějak počítá a myslím si, že můžeme mít souhlas kanadské vlády. Eh, regionální eh, vláda Valonska požádala belgickou vládu, aby vyžádala o stanovisko Evropského soudního dvora o kompatibilitě výsledku vůči evropským smlouvám. Komise pevně věří v výsledek tohoto. Tady nebudeme nic vyjednávat, co by nebylo v souladu s Evropskou smlouvou. Zatím tedy nemáme žádné možnosti, žádné způsoby, aby členské státy žádali o tr- tribunál eh, prověření takovéto praxe. Takže, jak jste mohli slyšet, to nějaké napadnutí té dohody, spíše stanovisko o vyjádření kompatibility pokud samozřejmě soud řekne, že je to nějaká část, která není v souladu, tak se eh, budeme muset jak si z toho odvodit příslušné závěry. Já vám děkuji, kolegové, a nyní tedy zahajuji diskuzi. V první řadě pan Kelan. Thank you very much, chairman. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já bych rád vyjádřil několik obecných eh, poznámek. Nejprve chci poděkovat panu kolegovi Tanokovi za jeho výborný text. Myslím si, že je velmi důležité uvědomit si, že takový druh dohod jsou logickým výrazem zásadních fundamentálních zájmů Evropské unie jako takové. A že CETA bude být signifikantním přínosem pro vytváření a posilování transparentních norem ve světovém obchodu 21. století. Protože Kanada byla naším strategickým spojencem 20 let spojencem v mezinárodní politice a já doufám, že dohoda CETA pomůže orientaci od, pomůže posílit transatlantické a transpacifické vztahy. Tato dohoda počítá také s vytvořením eh, stáleho eh, soudu pro investice, teda pro řešení investic. A nelze popírat, že prostřednictvím CETY dojde eh, k novému, k novému typu principů dohody strategického partnerství. Já vítám skutečnost, že tři, myslím vlastně čtyři největší eh, nebo větší politické skupiny podporují tuto dohodu a přeji úspěch kolegu Tanokovi. Děkuji. Ehm, žádá nějaký jiný kolega o slovo, nikoho nevidím, takže dám slovo zpět panu Tenokovi, aby uzavřel diskusi. Než, no, spíš než komentování asi došlo k nějakému nedorozumění, možná kvůli překladu, ale když socialistický kolega hovořil jménem pana Panceryho, Myslím si, že si neuvědomil fakt, že nemůže pozměňovat moje stanovisko, nemůže pozměňovat tu dohodu jako takovou pardon, že nemůže pozměnit dohodu jako takovou, ale může pozměnit mou stanovisko, mé stanovisko. Moje stanovisko můžete změnit. Můžete eh, samozřejmě dát svůj návrh, ale nemůžete změnit dohodu jako takovou. Ale vítám samozřejmě pozměňovací návrhy a těším se na ně. Děkuji vám mnohokrát. A dovolte, abych se zmínil o lhutě pro předkládání pozměňovacích návrhů do zítřka 15. do 12 hodin. Jak řekl zpravodaj, jediný možný pozměňovací návrh je eh, odmítnutí. Eh, takže děkuji mnohokrát a než začneme eh, pojednávat o dalším bodu našeho programu, je 5.30, potřebujeme kvóru. Možná, že bychom mohli teď složit fotbalový tým, takže bychom měli zkusit začít za pět minut. Ladies and gentlemen, take your... Že, dámy a pánové, prosím pěkně, posaďte se, začneme. Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, budeme pokračovat v našem zasedání. Teď, Item number six. teď půjdeme k bodu číslo 6, to je volba čtvrtého místo předsedy. Jak víte, bývalý místo předseda pan Plenkovič se stal premiérem ve své zemi. To znamená, že musíme nahradit jeho funkci. Máme kvórum. To znamená 18 členů Evropského parlamentu a my jich máme více než 18, takže můžeme pokračovat s volbou. Nyní bych rád vyzval poslance pro nominace. Pan Gáler požádal o slovo. Děkuji vám, pane předsedo, ve jménu Evropské lidové strany bych rád navrhl paní Švica na funkci místo předsedkyně případě, že bude zvolena, eh, eh, bude akceptovat, akorát teď je zadržena, prostě uvízla na letišti. Fills all the, eh, all the criteria, all the request to... A máme nějaké jiné návrhy? Není tomu tak, v tom případě se ptám, zda, kdo je pro jmenování paní Šuici. Děkuji mnohokrát, to byla naprosto jasná odpověď, takže při paní Švici, byť v její nepřítomnosti. Nemohu ji požádat, aby se k nám připojila tady za stůl. Příště to bude jinak. Děkuji mnohokrát a nyní přejdeme k hlasování o výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě a politika Evropské unie v této oblasti v roce 2015. Je to velmi komplikované a dlouhé hlasování, tak vás žádám o spolupráci. Nejprve se chci zeptat pana zpravodaje, zda nám chce něco říct důležitého, než začneme hlasovat. Děkuji. Já se nechci chopit slova, protože nás čeká dlouhé hlasování. Chci jenom poděkovat všem, kteří přispěli k vypracování zprávy. Děkuji vám mnohokrát. Váš příspěvek, toho si nesmírně vážníme. A teď si připravte vaše hlasovací kartičky a pojďme začít. Nejprve kompromis 19. Pro, proti, Zdržel se? Přijato. Kompromis 20 pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 191 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 21 pro, proti, zdržel se, schváleno. 197, pozměňovací návrh pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 22 pro, proti, zdržel se, eh, schváleno. Kompromis 23 pro proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 207 pro, proti, zdržel se. To musíme zkontrolovat. Takže hlasujeme elektronicky o 207. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. A bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 208. Pro? Proti. Zdržel se. Tak zase kontrola. Zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. A bylo to schváleno. Neď kompromisní návod 24 pro, proti, držel se, schváleno. Kompromisní návrh 25 pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 221 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 222 pro, pardon, první je to oddělené hlasování, pan předseda se omlouvá, že první část 222 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. tři pro, proti, zdržel se, schváleno. 224 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromisní návrh 26 pro, proti, zdržel se, schváleno. 231 pro, proti, zdržel se, a schváleno. Dvěstě třicet sedm pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh sedm pro, proti, zdržel se, Schváleno. Kompromisní návrh 28 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromisní návrh 29 pro, proti, zdržel se, schváleno. 248 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh 30 pro, proti, zdržel se, schváleno. 31 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromisní návrh. Pan předseda se omlouvá. 266 pro, proti, zdržel se, schváleno. 270 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 271, pan předseda se omlouvá, pozměňovací návrh 271 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromisní návrh 32 pro, proti, zdržel se, neřek, hm, schváleno. 272 pro, 275 pro, proti, zdržel se, schváleno. 276 pro, proti, zdržel se, schváleno. 277 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 278 pro, proti, zdržel se, schváleno. 33 kompromisní návrh. Pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 284 pro. Proti, zdržel se, zamítnuto. 285 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 286 pro, proti, zdržel se. To bych rád zkontroloval. Budeme hlasovat o 286. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Promiňte, bylo to zamítnuto. Kompromis 34. Pro, proti, zdržel se, zamí- ne, mm, přijato. 35 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 36 pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 293 pro, proti, zdržel se, schváleno. 294 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 295 pro, proti, zdržel se, schváleno. 296 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 297 pro, proti, zdržel se, schváleno. 298 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 299 pro, zdržel se, zamítnuto. Takže tento byl tak, eh, bod byl schválen 301 pro, proti, zdržel se, schváleno 302 pro, proti, zdržel se, schváleno 303 pro, proti, zdržel se, schváleno 304 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 305 pro, proti, zdržel se, schváleno. 306 pro, proti, zdržel se, zam, eh, schváleno. 307. Chcete 306 kontrolovat? Dobře, 306 elektronická kontrola. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Těsně. 307 pro, proti, držel se, zamítnuto. 308 pro, proti, zdrže, zdrže, zamítnuto 309 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 310 pro, proti, zdržel se. No, to bych radši zkontroloval, nejsem si jistý, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 311 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 312 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kontrola dobře, takže 312 elektronicky. Zahuji hlasování, končím hlasování. Je mi to líto, ale jasně zamítnuto. Kompromisní návrh 37. Pan předseda se omlouvá. Pozměňovací návrh 313 pro. Proti. Zdržel se. To zase zkontrolujeme. Elektronicky kontrolujeme 313. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Kompromisní návrh 37 pro, proti, zdržel se, schváleno. 38 pro, proti, zdržel se. No, zdá se mi to zamítnuté, ale děláme elektronickou kontrolu k 38. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. A bylo to schváleno. Pozměňovací návrh 326 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 327 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 3, 2, 8 pro, proti, zdržel se, schváleno. 3, 2, 9 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromisní návrh 39 pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 347 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh 40 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromisní návrh 3, 4, 9 pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 350 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 351 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 3, 5, 3 pro, proti, zdržel se, schváleno. 3, 5, 5 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 356 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 358 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 361 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 360 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 359 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 362 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Teď máme oddělené hlasování. 3, 363. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část 363 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Máme jedno hlasování k pozměňovací návrh 3, 6, 4, 3, 6, 5 a 3, 6, 6. To jsou zhodné. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 367 <clears throat> pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 368 pro, proti, zdržel se. No, to se radši zkontrolujeme. 368 elektronicky zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 369 pro, proti, zdržel se, schváleno. 370 pro, proti, zdržel se. No, to musím zkontrolovat. Elektronická kontrola 370. Ukončuji hlasování. Schváleno. Přijato tedy. Kompromisní návrh 41 pro, proti, zdržel se, přijato. Třista osmdesát pět pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 42 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 43 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 406 pro, proti, zdržel se, přijato. 407 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 408, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní návrh 409, oddělené hlasování. Hlasujeme o první části návrhu, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 44, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ne, tak dobrá, prověříme. Kompromis 44. Mm-hmm. Vote, vote is closed. A uzavírám hlasování. A přijato. Kompromis 45, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Musíme prověřit. Děkuji, uzavírám hlasování. Ano a přijato. Návrh 422, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A já se mohu mýlit, ale vy mi moc nepomáháte, to mi věřte. Chcete si prověřit návrh 422? Ano, takže zahajuji hlasování. Vote is closed. A uzavírám hlasování. A přijato. Návrh 423, kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. 424 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 425, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 426, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 7. kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 9. pro, proti, zdrželi se, přijato. 430, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 431, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Tady si to ověříme elektronicky. 431. Zahajuji hlasování, uzavírám hlasování a zamítnu to. Návrh 432, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnu Zamítnuto. 433, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme. Prověřujeme 433. A uzavírám hlasování. Zamítnuto. Návrh 434, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? zamítnuto. Kompromis 46, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 440, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 441, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 47, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 48, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 449, oddělené hlasování, hlasujeme první část, 449, kde pro, proti, zdrželi se. Prověříme první část návrhu 449. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A zamítnuto. Druhá část návrhu 449. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto to nemusíme prověřovat. Kompromis si děláte srandu? Ne. Kompromis 49, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 50, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 51, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 52, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 463, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 464, kdo je pro, ne, ten padá, omlouvám se, kompromis, a návrh 463, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 469. Kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 470. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 471. Kdo je pro, proti, zdrželi se prověříme. Zdá se, že to bylo zamítnuto. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování a zamítnuto. Návrh 472, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Návrh 473, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 54, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 477, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zdá se mi, že zamítnuto, ale prověříme 477, hlasujeme elektronicky. Uzavírám hlasování a zamítnuto. Návrh 478. Příspěvek bez mikrofonu. Charles, já se omlouvám. Bylo by to férové, kdybys mi to oznámil na začátku hlasování. Já se omlouvám, to není příliš gentlemanský přístup. Já se omlouvám, ale protože to bylo 28 na obou stranách, tak by to bylo smysluplné. Dobře, Charlesy, takže přijímáme váš hlas. To znamená, že přijato. Vy jste to rozhodl. A nyní návrh 478. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Elektronicky ověříme 478. Zahajuji hlasování a uzavírám hlasování. Charles, a jak nyní hlasujete? Takže zamítnuto. Kompromis 55, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato.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 Řekl bych, že přijato, ale prověříme. Prověřujeme 493. Uzavírám hlasování. A přijato. Návrh 498. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 499. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Návrh 500, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 501, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme, prověřujeme 501. Uzavírám hlasování a zamítnuto, jak jsem řekl. 502, kdo je pro, proti, zdrželi se. Z těch, kteří hlasovali, bych řekl, že to bylo přijato. Nyní 505, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 507, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 508, kde pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 59, kde pro, proti, zdrželi se přijato, návrh 512, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 513 pro, proti, zdrželi se, prověříme. Prověříme 513. Uzavírám hlasování. A přijato. 514. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 515. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 60. Kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh 519. Kdo je pro? 519, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Prověříme 519. Uzavírám hlasování. A přijato. Charlesy, vy jste hlasoval proti? Tak v tomto případě zamítnuto. 520. A rozhodnutí předsedy bylo takové, že přijímáme jeho hlas. Návrh 520, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme. 520. Zahajuji hlasování, uzavírám hlasování a to. Návrh 521, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 522, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 61, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ne? Tak prosím zvedejte ruce, z toho, co jsem viděl, to bylo jasně zamítnuto. Takže ověříme elektronicky kompromis 61. A uzavírám hlasování. A přijato. Dále kompromis 62, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 63, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 548, kdo je pro, proti, zdrželi se. Prověříme elektronicky. 548. Zahajuji hlasování. Ještě tři hlasy. Uzavírám hlasování. A přijato. Návrh 549, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 550, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 551, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 64, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 65, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 66, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 567 a 568 jsou identické. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 67, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 68, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní návrhy 5, 9, 3 až 5, 9, 8 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Prověříme tento blok návrhu. Zahoji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Nyní 599, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 600, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Ověříme elektronicky návrh 600. Uzavírám hlasování. A přijato. Omlouvá se pan předseda. Návrh 601. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 602. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 603. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 604. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato, 605, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 606, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 607, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme. Prověřujeme 607, zahoji hlasování a uzavírám hlasování. přijato. Nyní návrh 608. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme. 608. Uzavírám hlasování a zamítnu to. 609. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 610. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Prověříme. A uzavírám hlasování. Přijato. 612, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 613, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 614, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 615 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 616, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 617 pro, proti, zdrželi se přijato, 620, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 69, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, návrh 623, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, návrh 624, kdo je pro, proti, zdrželi se Elektronicky prověříme 624. Uzavírám hlasování a přijato. Kompromis 70, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 628, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 631 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 71 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 637, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 638, kde pro, proti, zdrželi se, prověříme. 638. Uzavírám hlasování a přijato. 639, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 72, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 73, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Prověříme kompromis 73. Uzavírám hlasování a přijato. Návrh 656 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 74, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 665, kde pro, proti, zdrželi se Prověříme 665. Uzavírám hlasování a zamítnu to. Návrh 666, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ne? Prověříme 666. Uzavírám hlasování a zamítnu to. Návrh 667, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 668 ve dvou částech. První část, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. a znamená, že o druhé části nehlasujeme, takže kompromis 74, kde pro, proti, zdrželi se přijato, návrh 675 pro, proti, zdrželi se přijato, 676, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 677, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 687, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 687 ověříme elektronicky. Uzavírám hlasování. A přijato.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 proti, zdrželi se přijato. 710, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 711, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 714, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Ne. Takže prověříme 714, zahoji hlasování. Uzavírám hlasování a zamítnu to. 715, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 716 pro, proti, zdrželi se, přijato. 717 pro, proti, zdrželi se přijato, 7 na 8 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 7 1 9, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 7 20, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 7 2 1, kde pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 77, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 730, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 731 pro, proti, zdrželi se, přijato. 732, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 733, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 734, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme. 734. Uzavírám hlasování a zamítnuto. 735, kde pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 736, kde pro? Proti. Zdrželi se přijato. 737, kde pro? proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 78, 737, žádost o prověření. 737, hlasujeme elektronicky. Uzavírám hlasování a zamítnu to. Měli jste pravdu. Kompromis 78, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Návrh 740, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 741, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Ne, 741, prověříme elektronicky. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 742, kdo je pro? Proti? Zdrželi se stejnou, stejnou většinou zamítnuto. 743, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 744, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 745, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 746, pro? Proti? Zdrželi se přijato. 747 pro, proti, zdrželi se, prověříme. Uzavírám hlasování. Charles Tanak rozhodne. Přijato. Děkuji. 748. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Vidíte, jak důležitý můžete být, když si zapomenete kartičku. 749, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Oddělené hlasování u 750. První část, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato, druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 751, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 752, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 753, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 754, kdo je pro, proti, zdrželi se Zamítnuto. Kompromis 79, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 761, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme. 761 elektronicky zahojí nyní. Uzavírám hlasování a zamítnuto. 763, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 762, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 765, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 767, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 771, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 80, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 777, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 778, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 779, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 780, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 781, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 782, přejete si prověřit 781, takže ověřujeme elektronicky. Uzavírám hlasování. Já, když se většinou zmýlím, tak se omlouvám. Teď jsem se nemýlil. 782, kdo je pro? A já jsem vám řekla, omlouvám se. A já se omlouvám, že jsem neslyšel vaši omluvu. Dobře, budeme pokračovat. 782, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme. Uzavírám hlasování. Třikrát se omlouvám. 783, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 784, chcete ověřit 783. Ověříme elektronicky. Uzavírám hlasování a přijato. Sedm, osm, čtyři, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, sedm osm kdo kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, sedm osm kdo kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, sedm osm kdo kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 789, kde pro, proti, zdrželi se, prověříme 789. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 790, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 791, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 792, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Oddělené hlasování. Návrh 793, první část, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Takže Ověřujeme 793, druhá část. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 794. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 81. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Návrh 802, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 803, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 804, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 805, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 800 6, 7 až 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 82, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisy 809, 10, 11, 12 s výjimkou 821, který byl stažen. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 8, 2, 3. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní návrh 824. Návrh 839, 840, 41, 43 až 44, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odsud mi to připadalo jako zamítnuto. 845, 846, 847, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme elektronicky. Uzavírám hlasování a zamítnu to. Kompromis 83, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 84, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 854, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis Návrh 855, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 85, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 86, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 861, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 863, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 864, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 865, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. A 866, kde pro, proti, zdrželi se, přijato ověříme. 866. Uzavírám hlasování a přijato. A nyní návrh 47. Kdo je pro? Against. Proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 50 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A pozměňovací návrh 51 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 52 pro, proti, zdržel se, schváleno. 4 kompromis pro, proti, zdržel se, schváleno. 60 pro, proti, to zkontrolujeme. 60. Elektronická kontrola. Ukončuji hlasování. I ask Mr. Tanok, how do you vote? Pane Tanoku, jak jste hlasoval? Takže to bylo schváleno. Ano, takže to odpadá. 61 pro, proti, zdržel se. To zkontrolujeme. 81, ale pardon, 61, omlouvá se pan předseda. No, ukončuje hlasování. A bylo to zamítnuto. 62 pro proti, zdržel se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 82 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 83 pro, proti, zdržel se, přijato. 84 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 85 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 86 pro, proti, zdržel se. Přijato. Pozměňovací návrh 88 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 90 pro, proti, zdržel se. Takže 90 elektronicky. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 91 pro, proti, zdržel se, přijato. 92 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 93 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 94 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 95 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 97 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis 9 pro, proti, zdržel se přijato. 101 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 102 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 103 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, oddělené hlasování 104, první část pro, proti, zdržel se, přijato druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 105 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 106 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 107 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdržel se přijato. 111 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 112 a 113 jsou shodné pro, proti, zdržel se přijato. Takže elektronicky 112, 113. Ukončuji hlasování. Přijato, to bylo. 114 pro, proti, zdržel se. Přijato 115 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 116 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 117 pro, proti, zdržel se, přijato. 118 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 119 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, kompromis 11 pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část 121 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 123 pro, proti, přijato. 124 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 125 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 126 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdržel se, přijato. 132 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 13 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 15 pro, proti, zdržel se přijato. 146 pro, proti, zdržel se přijato. Oddělené hlasování 147 první část pro, proti, zdržel se přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis 16 pro, proti, zdržel se elektronický ček, elektronická kontrola 16. Ukončuji hlasování. A bylo to přijato. Kompromisní návrh 17 pro, proti, zdržel se, přijato. 158 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 159 e, pro, proti, zdržel se, přijato. 160 pro, proti, zdržel se, přijato. 161 pro, proti, zdržel se, přijato. 162 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh 18 pro, proti, L, zdržel se, elektronická kontrola, prosím, 18. Ukončuji hlasování. Přijato. 8. pro, proti, zdržel se, přijato. 9. pro, proti, zdržel se. No, nejsem si jist, elektronická kontrola 9. Končuje hlasování.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 Dvanáctka pro, proti, zdržel se zamítnuto. Třináct pro, proti, zdržel se přijato. Čtrnáct pro, proti, zdržel se přijato. Patnáct pro, proti, zdržel se zamítnuto. Se, 16 pro, proti, zdržel se. To zkontrolujeme. 16. Kontrola elektronické. Ukončuji hlasování a bylo to zamítnuto. 17 pro, proti, zdržel se přijato 18 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 1 pro, proti, zdržel se přijato, 21 pro proti, zdržel se, to bylo přijato. 22 pro, proti, zdržel se. Tak to zkontrolujeme, 22. Vote is closed. Končuji hlasování. Bylo to eh, přijato. 23 pro, proti, zdržel se přijato. 24 pro, proti, zdržel se přijato. 25 pro, proti, zdržel se přijato. 2 pro, proti, zdržel se přijato. 28 pro, proti, zdržel se přijato. 29 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 30 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 31 pro, proti, zdržel se, přijato. 32 pro, proti, zdržel se, přijato. 33 pro, proti, zdržel se, přijato. 34 pro, proti, zdržel se, přijato. 35 pro, proti, zdržel se, tak 35 kontrola. Ukončuji hlasování. A bylo to přijato. 36 pro, proti, zdržel se, přijato. 37 pro, proti, zdržel se, přijato. 38 pro, proti, zdržel se, přijato. 39 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdržel se, přijato. 43 pro, proti, zdržel se, přijato. 44 pro, proti, zdržel se, přijato. 45 pro, proti, zdržel se přijato. 46 pro, proti, zdržel se přijato. A teď DV. Je v bloku. Nemáte námitky, abychom to odhlasovali v bloku? Ne, tak dávám k hlasování Všechno od 9.3 až k 9.15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Hmm, přijato. Děkuji mnohokrát. A opět hlasování v bloku na odstavcích. Ne? Takže každý nesouhlasí, no tak musíme hlasovat jeden po jednom. Deve jedna pro, proti. Ah, sorry, sorry. deve ten, please. In... dv deset, prosím, pro, proti. Zdržel se. Zamítnuto. Teď FAM. FAM deset. Takže nemáte námitky, že bychom to odhlasovali v bloku? No, tak dávám k hlasování v bloku. No, tak prý jedna po, jeden po druhém, takže 10 mm, pro, proti. Zdržel se, přijato. Tam 13 pro, proti, zdržel se, přijato. 27 pro, proti, zdržel se. FAM 27 elektronická kontrola. Ukončuje hlasování. Schváleno. FAM 28 pro proti, zdržel se, přijato 31 pro, proti, zdržel se, přijato 32 pro, proti, zdržel se, přijato 38 pro, proti, zdržel se, přijato 45 pro, proti, zdržel se, přijato 52 pro, proti, zdržel se, přijato 52 pro, proti, zdržel se, přijato 56 pro, proti, zdržel se, přijato 57 pro, proti, zdržel se, přijato 75 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A takže kontrola 75. -ky. Vote is, is closed and it... Ukončuji hlasování. A skutečně to bylo zamítnuto. Takže teď bych rád navrhl hlasování v bloku až do 91. Takže dávám od návrhy od 1 do 91 hlasování pro, proti, zdržel se, děkuji vám. Všechny tyto pozměňovací návrhy byly zamítnuty a teď budeme, budeme hlasovat o celém eh, návrhu, tak jak byl pozměn. Zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. Resolution was a a usnesení bylo přijato. Gratuluji tímto zpravodaji. Takže vám děkuji za spolupráci. To bylo poprvé, co jsem prováděl hlasování. Příští zasedání proběhne 24. listopadu v 9 hodin ve Štrasburku a poté 29. listopadu. Děkuji vám za účast a končíme zasedání.